Good afternoon, dear colleagues. I sorry I kept you waiting. I know probably third or... Dobré odpoledne, kolegové. Začínáme s spožděním. Pro mě by bylo přijatelné, kdyby to bylo 3 hodiny 5 minut, nikoli 3 hodiny 11 minut, když chápu, že ve 300 tady ještě všichni nebyli. Každopádně musíme co nejrychleji začít. Scházíme se 6. února 2017, pokud jde o program. Pokud nemáte žádné další připomínky, program může být schválen. Nevidím žádné návrhy změn. Seminář na téma zabezpečení dodávky energii do Evropské unie a diverzifikace zdrojů. To je naše dnešní téma a jak víte, má zásadní důležitost. Nesmíme zapomínat na jednu velmi důležitou věc. I když eh, celkový objem spotřeby energií v Evropě od roku 1990 narostl jen nepatrně, závislost na dovozu energie se zvýšila z 45% v roce 1990 až na 53,5% v roce 2014. Čili roste závislost. A jak víme, některé země závisí, pokud jde o dodávku plynu, na jednom hlavním dodavateli. Takže diversifikace zdrojů a dodavatelů je naprosto zásadní pro zlepšení naší energetické bezpečnosti. Jaké problémy v této oblasti jsou? My se dnes chceme soustředit na dodávku plynu ze středně a dlouhodobého hlediska a vyslechneme si, jak to vypadá s těmi velkými infrastrukturními projekty dnes odpoledne. To je tedy velmi důležité. Máme tu zástupce Mezinárodní energetické agentury, která nás seznámí s výsledky svého šetření. A máme tu také odborníky z akademické půdy, z řad regulátorů a také provozovatelů přenosových soustav. Co je také důležité, je skutečnost, že tento seminář je webstreamován. To je důležité, protože tím se nám daří ovlivňovat veřejné mínění v Evropě. Máte před sebou kopie programu a také stručný životopis eh, našich odborníků. Jejich prezentace budou k dispozici na webové stránce výboru ITRE a na webové stránce parlamentu bude po skončení tohoto semináře k dispozici shrnující zpráva. A já chci ještě připomenout řečníkům, máme tři řečníky v první části diskuze. Čili nejprve si vyslechneme tři vystoupení, potom bude prostor na otázky odpovědi. V druhé části odpoledne to budou dva řečníci a otázky odpovědi a já žádám všechny řečníky, aby se drželi desetiminutového limitu. Naším prvním řečníkem je pan Peter Fraser, který bude hovořit o zabezpečení dodávky zemního plynu v Evropské unii. Pan Fraser je, myslím, velmi dobře kvalifikovaný pro takovéhle vystoupení. A vrátil se na půdu IEA v prosinci 2016. Vede tam oddělení pro zemní plyn, uhlí a elektřinu. V minulosti pracoval pro IEA jakožto poradce v oblasti elektřiny a ještě předtím pracoval v Kanadě, provincii Ontario, pro místní ministerstvo energetiky. Má tedy zkušenosti i z druhé strany Atlantiku. Dávám tedy slovo panu Fraserovi. A také vás vítám, vás všechny vítám na půdě Evropského parlamentu. Děkuji. A děkuji za tento úvod. Děkuji, že jste přizvali k jednání IEA. Jak víte, zabezpečení dodávky energií je jedním z hlavních témat této Mezinárodní energetické agentury a já vás seznám s naším pohledem na problematiku zabezpečení dodávky zimního plynu. My jsme loni v létě vydali první zprávu k tomuto tématu. Byla to první globální zpráva o zabezpečení dodávky zemního plynu a nedávno jsme také zveřejnili čerstvé výhledy v této věci. Já tedy představím tři hlavní témata. Za prvé, vaše závislost na dovozu ještě poroste v příštích letech a je třeba, abyste v zájmu diverzifikace a menší závislosti na Rusku rozšířili užívání LNG. I když máte od roku 2011 skvělou možnost přepínat na různé přenosové technologie, nemáte však takovou volnost rozhodování v tom, jaký zdroj použijete, zdali zemní plyn nebo uhlí. A konečně ve snaze eh, snížit závislost Evropy přispěje také eh, boj proti emisím CO2, protože snížení objemu emisí a obchodování s povolenkami povede ke snížení poptávky a následně také závislosti v roce 2010 až 2014 dovoz klesal, od roku 2014 do roku 2016 opět roste. Je to především důsledkou poptávky v sektoru elektráren a to proto, že tedy roste plošná spotřeba elektřiny a objevují se nové zdroje, výrobní zdroje elektřiny a také tedy uhlí jakožto zdroj zlevnilo. V posledních letech tedy trošku rostla poptávka po elektřině. Je otázka, jestli tento trend bude pokračovat a já, když se podívám na Evropskou unii v kontextu světového vývoje, řekl bych, že ne. Protože současná míra spotřeby a se udrží v příštích několika letech. Na druhé straně, když se podíváte, jak to vypadá globálně, velký nárůst potřeby plynu v příštích šesti letech, to jsou tedy ty eh, zelené barvy na grafu, představuje Čínu, a další azijské země. Ve Spojených státech eh, spotřeba tak rychle neporoste, takže se uvolní zdroje pro vývoz a vidíte, že Japonsko a Korea, Korea nebudou dovážet více v příštích letech. A to je tedy, pokud jde o poptávku, pokud jde o výrobu, jak víte, tedy výroba klesá až o 41% v posledních deseti letech a tento trend bude nadále pokračovat. Nevidíme žádné zásadní nové investice a také jsou tu tedy eh, vlastně ty limity, pokud jde o současné výrobní metody. Klesají tedy stabilizovaná poptávka, eh, rostoucí objem a dovozu z Ruska, z Norska a v případě LNG z Afriky. Čeho jsme však viděli v posledních letech, eh, čeho jsme svědky, je tedy opět, opětovný nárůst dovozu z Ruska. To je tedy ten graf na pravé straně, kde vidíte dovozy z Ruska v prvních deseti měsících posledních čtyřech let. Nemáme ještě čísla za rok 2017, ale vidíme tady, že dovoz z Ruska výrazně narostl letos. A to je zajímavé, protože máte možnost dovážet i LNG, ale v roce 2016 jsme neviděli žádný významný nárůst dovozu LNG, i když na těch šedivých eh, ukazatelích vidíte, eh, že tedy objem splyňovacích kapacit roste. Bylo by tedy možné dovážet více LNG, ale vlastně e, to vázne na tom, že není dostatečná poptávka. A když se podíváte detailně, jak to vypadá v Evropě, to je tedy ten graf nálevo, vidíme, že jsou místa, jako je Francie, Polsko a Litva, které dovážejí více LNG, nebo začaly dovážet v posledních letech, na druhé straně však tedy objem dovozu klesá ve Spojeném království v Belgii a v Nizozemsku. Takže výsledkem je velmi malý konečný nárůst. Ale a v zbytku světa je to trochu jiné, pokud o LNG jsou k dispozici nové výrobní kapacity a objevují se také nové, noví zákazníci. Země jako Egypt, Jordánsko a Pákistán, které začaly LNG dovážet v roce 2015 a nyní jsou zodpovědné za ten největší nárůst spotřeby v roce 2016. Také rostoucí poptávka v Číně bude nadále hnát tuto spotřebu ku předu. Pokud jde o nové skapalňovací kapacity LNG, vidíme, že tady ten eh, nárůst kapacit bude poměrně dvojnásobný v porovnání s předchozím desetiletím. A hm, tedy do této oblasti se nadále investuje, takže se dá čekat, že kapacity pro skapalňování eh, budou k dispozici v tále větší e, míře. Ačkoliv tedy zatím ta poptávka po LNG neroste. A to znamená, že ty trhy LNG budou méně flexibilní. My jsme vypracovali studii pro naši globální zprávu o dodávkách zemního plynu, o tom, jak se mění povaha trhu s LNG a jaké jsou požadavky v tom cílovém místě. V minulosti se tedy dováželo na jedno fixní místo až do roku 2014, tedy 60 kontraktů bylo právě tedy do jednoho fixního místa, ale od roku 2015 došlo k poklesu na 40%, to znamená, že zákazníci jsou ochotni podepsat smlouvu, ale přejí si, aby bylo dodáno na cílové místo jejich výběru. A to má tedy také vliv na změny na trhu. A navíc, pokud chcete fixní kontrakt, můžete ho mít jedině na 11 let, ale eh, zákazníci, kteří, eh, kterým je doručeno na místo, které si přejí, jsou ochotni podepsat smlouvu až na 17 let, tedy další. Pokud jde o přechod z uhlí na zemní plyn, dá se čekat, že tento trend bude nadále sílit. A my už jsme tedy v roce 2017 viděli některé případy přechodu, protože eh, ceny zemního plynu byly poměrně nízké a naopak rostly ceny uhlí, to znamená, že najednou bylo, byl zemní plyn konkurenceschopný. Nicméně tato situace se mění, alespoň když se díváme na ty veřejně dostupné prognózy, ceny zemního plynu zase rostou a naopak ceny uhlí klesají, takže v podstatě nevidíme žádnou, žádný zásadní velký přechod ze uhlí na zemní plyn. Nicméně, kdybychom měli tedy provést výpočet do budoucna, zdá se říci, že v dlouhodobém výhledu se to téměř srovná. Pokud jde o výrobní kapacitu elektřiny, Evropě se budou zavírat tepelné elektrárny provozované na základě uhlí a ropy, Po roce 2015 se ukázalo, že je tedy výhodné přecházet na jiné zdroje a v budoucnosti právě proto, že tedy uhlí a ropa už nebudou tak široce používány, to bude těžší. Jediné, co zatím tedy nás nutí k velkému zamyšlení, je problematika úložišť. A zatím máme úložiště především kapalná a ten objem obchodu roste eh, a to vedlo k tomu, že už nejsou tak velké výkyvy v letní a zimní spotřebě a poptávce po zemním plynu. A výsledkem je, že tedy provoz úložiš už není tak ziskový a to rozpětí tedy, eh, nebo ty cenové marže, jak vidíte, klesají úložiště tedy budou muset hledat i jiné zdroje, jak si vydělat, nebo dojde k tomu, že přestanou být provozována. To je tedy zase faktor, který musíme vzít v úvahu. A když se díváme daleko do budoucna, dovolte mi nejprve se ohlédnout posledních 25 let zpět. Vidíme, že tedy nárůst poptávky po zdrojích byl určován především poptávkou po fosilních palivech. Především po uhlí. Nicméně minulost není automaticky budoucnost. A když se podíváme na výhled do příštích 25 let, vidíme jen minimální nárůst uhlí, spotřeby uhlí nebo ropy, velký e, nárůst e, spotřeby zemního plynu, ale největší nárůst tedy v té nízkouhlíkové ekonomice. To znamená, spotřeba fosilních paliv zůstane, ale zemní plyn tedy poroste. A konečně ještě připomínka o dovozu a snižování emisí. My jsme se také tedy zabývali tím scénářem eh, nízkoemisní ekonomiky, je to, je to tedy název scénář číslo 450. A když jsme se zabývali tím, co se stane po roce 2040, protože v příštích 25 letech předpokládáme, že poptávka po zemním plynu zásadně neporoste, protože neporoste spotřeba a navíc budou k dispozici nové alternativní zdroje energie. Vidíme, že po roce 2025 nízkouhlíková ekonomika povede k tomu, že bude klesat poptávka po zemním plynu, jak po přímé spotřebě, tak pro výrobu elektřiny. A to znamená také snížení eh, závislosti na dovozech. Děkuji za velice zajímavou, zajímavý příspěvek. Byl to tedy pohled z kanadské perspektivy eh, mimo jiné, že to byl i pohled Mezinárodní energetické agentury. A teď si vyslechneme pohled z britských ostrovů, konkrétně z Oxfordské univerzity, kterou tady eh, reprezentuje paní doktorka Katia Jafimava, eh, která je seniorní výzkumnicí eh, v Oxfordském programu pro výzkum v oblasti zemního plynu. také má tedy vystudované východoevropská studia na Oxfordské univerzity, mimo jiné, a sepsala například publikaci eh, Transitní eh, problematika energetické bezpečnosti EU, ruský plyn a jeho tranzit přes Ukrajinu, Bělorusko a Moldavsko z roku 2011. Máte tedy slovo a váš příspěvek je nazván Omezování rizik bezpečnosti energetických dodávek tím, že se diverzifikuje zablokují zdroje zemního plynu a zajistí adekvátní investice do plynovodů a terminálu LNG. Takže snižování rizik v oblasti bezpečnosti energetických dodávek, přiměřené investice do plynovodů a terminálu LNG. Velice zajímavé téma. Děkuji za tento úvod, děkuji také za pozvání. Já tedy pracuji pro eh, výzkumný program v oblasti zemního plynu, jak bylo řečeno, a chci vám prezentovat výsledek studie, který jsme zpracovali jako tým už před několika lety. Budou to tedy aktualizované informace a ukážeme, jaké jsou možnosti pro Evropu, kde lze najít další dodávky zemního plynu v oblasti eh, časového horizontu 2020, 2025, 2030. Mám tedy 10 eh, minut, budu se tedy snažit tento přísný ehm, čas dodržet. Pokud jde o bezpečnost dodávek zemního plynu, to můžeme definovat jako, že to je přijatelná úroveň eh, hrozby narušení dodávek a cen v jednotlivých částech plyn, eh, toho řetězce zemního plynu. Chtěla bych se také zaměřit na otázku infrastruktury, zdrojů, zařízení, která je třeba vytvořit, aby byly tedy dostupné ty doplňující dodávky. Samozřejmě existují také rizika, která s tím souvisí. Jsou to vládní rizika, rizika, která souvisejí eh, ze špatných politických vztahů. Pak tady jsou smluvní rizika, kdy se smlouvy musí znovu dojednávat eh, nebo podléhají arbitráži nebo jsou vypovězeny. Dále právní a regulační rizika, která vyplývají se změny regulační struktury na vnitřním trhu EU se zemním plynem. A pak tady jsou také technická rizika. Důležitá věc je, že vnímání eh, dlouhodobé dostupnosti zemního plynu a také bezpečnostní dopady nové infrastruktury jsou dosti odlišné v celé Evropě mezi jednotlivými členskými státy a to potom má vliv na celkové vytváření politiky na úrovni EU, protože je třeba zohlednit eh, obavy různých skupin zemí. Vnímání hrozby eh, jakožto přijatelné úrovně hrozby, to je také vnímání, které se liší v jednotlivých zemích EU. Chtěla bych vás tedy provést tímto obrázkem týkající se eh, konvenční produkce zemního plynu, to je tedy domácí výroba, to znamená EU a e EHP. To zajišťuje 8 eh, evropské produkce, to je především Norsko, Nizozemsko a Spojené království. Jak vidíte z toho obrázku velice jasně, eh, ta, mm, ten obrázek není příliš růžový po roce 2020 Norsko, Nizozemsko a Spojené království budou nadále dominovat konvenční produkci zemního plynu, ale odhadujeme snížení v rozpětí 87 až 120 BCM do roku 2030. Také se domníváme, že nekonvenční výroba zemního plynu bude stále nižší než 20 BCM do roku 2035 a bude mít tedy malý dopad na e, pokles té konvenční produkce. Takže, jak vidíte, ten obrázek je dosti komplikovaný a ukazuje se, že i když poptávka zůstane stejná nebo trochu vzroste, tak ta závislost na dovozu se pravděpodobně zvýší právě kvůli e, poklesu té domácí produkce. Pokud jde o další možnosti dodávek, pokud tedy nebudou z těch domácích evropských zdrojů. Hlavním zdrojem, který je často zmiňován a který má významnou politickou eh, podporu, to je vlastně plyn z jižního koridoru. Nicméně z tohoto koridoru z Azerbajdžánu kolem roku 2020 se odhaduje na 16 BCM. A zatím eh, z toho 6 BCM je nasmluváno Tureckem a 10-11 BCM je určeno evropským kupcům. Nicméně kvůli problémům s azerbajdžánskou dodávkou a některým problémům s produkcí v Azerbajdžánu je dosti možné, že dojde k ještě k omezení dostupnosti eh, zemního plynu z Azerbajdžánu prostřednictvím toho jižního koridoru. Další zdroj Turkmenistán, ten já považuji za velice nepravděpodobný v kolem let 2020-2025, protože politická situace je složitá. Je tam to transkaspický eh, plynovod, proti kterému se pravděpodobně postaví Rusko a Irán. A také ty eh, ceny jsou dosti nízké, takže by bylo obtížné dostat ten plyn do Evropy. Dále irácký Kurdistán, eh, všechny zdroje eh, připadají eh, v úvahu až po roce 2025 a i tak je to velice spekulativní nějak to odhadovat. Takže pokud jde o Jižní koridor jako hlavní prvek diverzifikace dodávek pro EU, je sice ta možnost, ale je to pouze 16 BCM z tohoto jižního koridoru a z toho ještě část zůstane v Turecku. Dále, podíváme-li se na Alžírsko a východní středomoří, podrobnější informace jsou k dispozici na našich internetových stránkách, ale stručně můžeme říci, že tam tedy toho nic eh, moc nemůžeme očekávat z, z Alžírska, kde vlastně roste jejich domácí e, poptávka a e, také stagnuje produkce výroby. To znamená, jediný významný zdroj, který by mohl znamenat navýšit produkci během pěti, deseti let, to je tedy globální energie a ruský, eh, globální LNG pardon, a ruský zemní plyn. K tomu ruskému plynu, jak eh, situace vypadá, to všichni dobře víte. Evropa závisí na ruském plynu zhruba 25 z obchodního hlediska je to normální zdravý podíl pro jakýkoliv výrobek na trhu. Severozápadní a jihozápadní evropské země ty splňují standard N1 a obecně eh, si nedělají eh, starosti se závislostí na tomto plynu z Ruska. Ale situace je odlišná ve střední Evropě, v jeho východní Evropě a v Pobaltí, které představují zhruba čtvrtinu eh, z celkové spotřeby, ale jsou velice závislé na ruském plynu. Eh, řada z nich ještě neplní ten standard N1 a ta koncentrace dodávek je tam velice vysoká. Pokud se podíváme na Evropu jako celek, ta diversifikace je dobrá. Ale po Baltí, střední Evropa, jihovýchodní Evropa vysoce závisejí na ruském plynu. A to je problematické bez ohledu na to, zda se na to díváte z komerčního či geopolitického hlediska. A je tedy třeba věnovat velkou pozornost právě eh, v těchto regionech diverzifikaci zdrojů více než v Evropě jako celku, protože jinak těch 30% hm, celkově je přijatelných. Tady jsou cesty, zatím ruský plyn jde přes ukrajinský koridor eh, přes polský a běloruský, to je Nord Stream a hovoří se ještě o budování tedy dalšího, dalšího proudu, ale eh, není ještě jasné, kdy k tomu dojde, protože eh, se proti tomu zvedá opozice v Evropě. Nicméně, jak jsem tedy říkala, ruský plyn je jeden z mála zdrojů, který by byl schopen navýšit ještě dodávky do Evropy. Pokud jde o eh, LNG, tady vidíte poměrně působivou, eh, působivý vývoj eh, v Evropě. Vidíte tady zařízení LNG, která existují, anebo ta, která se již budují. Vidíte, že poměrně to hodně přibývá a odhadujeme, že trh s LNG by, mohla být přebyt by mohl být přebytek eh, až do počátku 20. let, možná roku 2023. A v té době by Evropa mohla těžit z velkého množství dodávek LNG, i když by nedělala vlastně nic pro to, aby jak si nějak politicky se snažila eh, do Evropy přitáhnout. Gazprom bude vlastně si konkurovat s těmito dodávkami, a může tak dělat, pokud se proto rozhodne. A na to se často zapomíná, je to, i když je tady takovýto veliký nárůst a vzniká mnoho infrastruktur, tak v Evropě stále ta ehm, kapacita pro využívání LNG je velice nízká, jak už o tom mluvil eh, Peter. Evropa by tedy určitě mohla se eh, využít tohoto nárůstu produkce LNG. Nicméně po roce 2022-2023 to by všechno se mohlo vytratit na azijské trhy eh, a je to také vlastně cyklický vývoj, který by se mohl změnit, protože LNG potom prostě se přesune do oblastí, kde ho potřebují více a kde jsou ochotni i zaplatit více. A potom zase by se mohla vrátit ta problematika na růstu závislosti na ruském plynu. To znamená, v polovině 20. plen 20. let si musíme klást otázku, budeme mít tedy ruský plyn a co dál? Možná LNG, pokud to ovšem nespotřebuje Ázie, bude velice záviset na výrobce, eh, na vývoji eh, poptávky v Ázii, také v Americe a bude také záležet na tom, kolik Evropa bude ochotná platit, aby byla eh, konkurenceschopná. Tady infrastruktura, omlouvám se, že ten fond je takový malý, ale snad se to budete moci prohlédnout posléze. Tak problém je v tom, že ta Infrastruktura LNG eh, v Pobaltí, eh, střední Evropě, jihovýchodní Evropě, pokud má být taková, že bude schopná vlastně přitáhnout LNG a nahradit ruský plyn, eh, tak ta situace zatím je docela složitá. Od roku 2009 se sice zavádí další připojení, některá zařízení LNG se budují v Polsku, v Litvě, některé v jihovýchodní Evropě eh, v rámci iniciativy Kisek. Takže jsou země, které už mají technický přístup k LNG, ale není jisté, zda cena tohoto LNG bude nižší než cena ruského plynu. Nicméně je tady ta možnost využít i tento přístup, pokud by to ty země chtěly nebo potřebovaly. Po Baltí a jihovýchodní Evropa eh, by tedy díky těmto infrastrukturám už nemusela být tolik závislá na ruském plynu. V Polsku by to bylo složitější, protože je to velký trh. Mohou omezit tu, nez, tu závislost na ruském plynu, ale nejí úplně vyloučit. A je tedy snaha vlastně zaměřit se na zranitelné eh, regiony v jednotlivých evropských zemích. Ještě dovolte, eh, ještě půl minutku na závěr. Ano, předseda, omlouvám se za přerušení, tak jenom rychle k tomu, co už jsem říkala, pokud jde o zdroje, takže je tady možnost LNG a plyn z Ruska, to budou nadále dva hlavní zdroje. Do roku 2025 nebudou nové plynovody pro plyn jiný než z Ruska. Jakékoliv prognózy po roce 2025 jsou vesice spekulativní. Dále se omezuje, ale nebo omezeně narůstá kapacita LNG, například v Pobaltí a hlavní rizika, která přetrvávají, jsou politicko-vládní, eh, právní a regulační a smluvní, protože mohou narušit stávající obchodní vztahy nebo budoucí obchodní vztahy a tato rizika je třeba zohledňovat eh, a zmírňovat jak z hlediska plynovodu, tak z hlediska zařízení LNG. Hrozba narušení dodávek a ceny do roku 2030 z jakéhokoliv zdroje je zatím pro celou Evropu přijatelná, nicméně zranitelné regiony v Evropě by měly zmírnit svou nadměrnou závislost do roku 2020. Předseda, děkuji mnohokrát za vynikající prezentaci. Next speaker. Tím řečníkem, naším Náš třetí, našeho třetího řečníka už všichni dobře známe. Je to ředitel Enzo G. V Enzo G funguje od ledna 2014 a v sektoru dodávky plynu eh, se pohybuje už více než 25 let jako praktik, jako konzultant. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za pozvání. Rád bych navázal na to, co řekli předchozí řečníci a budu se snažit držet časového limitu. Já jsem pracoval v INSAC, pracuji še, už 6 let a, a e, celou tu dobu tedy spolupracujeme se všemi e, zdrojovými i transitními zeměmi. E, čili nepracujeme tedy čistě pouze na úrovni Evropské unie, ale uh, zahrnujeme do svých aktivit také sousední země, což je velmi důležité. Další. Důležitý prvek je, že intenzivně pracujeme na všech eh, síťových kódech a práce už je téměř hotová, k implementace dojde letos. Jde nám o to, abychom umožnili volný průtok plynu, eh, abychom jej dokázali umístit na trh. A musím říci, že se nám tedy eh, daří práce na síťových kódech. Nyní tedy právě zavádíme do praxe poslední z nich a žádné další zatím nebudou potřeba. a příslušná zpráva o trhu, o zprávu na trhu ukazuje tedy na velký rozdíl cen v Evropě, což tak ale poukazuje také na to, že tedy ten plyn může volně proudit přes hranice. Pokud jde o naši strategickou zprávu té INDP, my jsme tu nejnovější verzi e, zveřejnili na začátku roku 2000 2017. Zpracovávali jsme data za celý rok 2016, konzultovali jsme to se všemi zainteresovanými stranami, uspořádali jsme dva semináře a celý ten proces je prostě velmi transparentní, pokud je o to, odkud se berou užívaná data. Nyní jsme tedy zveřejnili ty nejčerstvější eh, výsledky Když se podíváme na to, jak vypadá infrastruktura v Evropě, ať už jde o terminály, a úložiště nebo a plynovody, vidíme, e, že ta síť je poměrně robustní, dobře rozvinutá. A jak už řekli předchozí řečníci, Eh, všechna ta podzemní úložiště a všechny terminály LNG jsou plně využity a ještě máme tedy nějakou kapacitu nad, nad rámec. Od eh, prvního zpracování té INDP, čili za posledních šest let, byla zahájena práce na dalších 55 nových projektech. Je to tedy eh, velký počet projektů, které se daří zavádět v praxi. Nejnovější prognózy, pokud jde o ty nejrůznější scénáře, nejsou prognozami nebo vizemi jako takovými, jde spíše o zpracované scénáře na základě toho, jakou infrastrukturu, jakou solidní infrastrukturu máme. Někteří tržní aktéři nás v minulosti kritizovali za to, že jsme trochu podjetí a dáváme přednost plynovým e, scénářům e, modelování poptávky, ale o to nejde. My potřebujeme prostě solidní rámec, abychom mohli tuto infrastrukturu analyzovat a nyní pracujeme na třech scénářích. My jsme také dobře napojeni na minulost. Tady vidíte tedy tu sůzkou souvislost eh, mezi těmi jednotlivými čísly od roku 2015 a až do roku 2017. Vidíte, že poptávka se mění, klesá a to sebou přinášelo další problémy, ale scénář na rok 2017 je, myslím, velmi kvalitně zpracovaný. Jiný způsob, jak se na věc podívat, je pomocí této křivky, které tady vidíte, roční poptávka, která lehce roste v roce 2015. Nevidíme, nepředjímáme žádnou, žádný zásadní nárůst. A možná spíš mírný pokles. Ale vidíte také tedy eh, poptávku v době špičky, ta neklesá, naopak poroste, takže ty nároky na eh, infrastrukturu eh, také nebudou klesat. No. Přičemž tedy ten plyn je doplněn také energiemi z obnovitelných zdrojů ale vidíme tedy, že ta velká poptávka plynu ve špičce eh, zůstává a možná ještě poroste. A tady ještě jeden eh, slide, když se podíváme s tím, co se děje v sektoru plynaství a elektřiny. Když se podíváte na tu tmavě modrou eh, linku, to je poptávka po elektřině v roce 2015, jak vidíte, tedy je to víceméně stabilizované, nejsou tu ani sezónní výkyvy, možná jen podle dní v týdnu, ale celoročně je to tedy víceméně stabilní, zatímco tedy ta křivka spotřeby plynu je výrazně jiná. A znamená to, že plynová infrastruktura je schopna zvládat takovéto výkyvy, prudký nárůst ve špečce a také vidíte, že ten nárůst potřeby ukazuje, že tedy ta, ta poptávka po zemním a plynu je tedy větší než po elektřině. Já to uvádím, protože často se vedou debaty o tom, jestli je možné zemní plyn něčím nahradit a jak obtížné by to bylo nahradit například elektřinou. Pokud je o vytápění nebo zdroj energie, ale jak vidíte, eh, znamenalo by to velkou zátěž pro, ale, pro elektrickou infrastrukturu a ta na to není připravena. Tady jsou tedy ty jednotlivé scénáře ENSO G ve srovnání se scénáři, které připravili jiné organizace. Vidíte tam tedy sloupce tří barev, to jsou ty nové scénáře ENSO G. Ta, ten šedý e, znamená, že nic se nemění. Ten jsme ale tady nepředstavili, takže se soustředíme na ty tři barvy. Když to srovnáte s prognózou Evropské komise na levo, tak to je víceméně podobné. A to tež platí, pokud jde o tedy ty eh, celosvětové energetické výhledy. Samozřejmě, že my se zabýváme také tím, jak se připravit na budoucnost. Chceme být pragmatičtí, chceme tedy, aby ten sektor plenárenství fungoval dobře a proto to testujeme na těchto scénářích. Další aspekt těchto scénářů totiž splňují požadavky a cíle Evropské unie, ano, všechny tři scénáře tedy vyhovují tomu eh, požadavku snížení o 40 tedy snížení emisí o CO2 o 40 A tím tedy opět reaguji na kritiku, kterou jsme se vyslechli. Totiž, že všechny ty tři scénáře jsou v souladu s tímto požadavkem, takže kdo nás obvinuje z něčeho jiného, nemá pravdu. Pokud jde o zabezpečení dodávky, a stav infrastruktury, je možné se na to dívat různě. Tady jsme provedli analýzu zemí podle vzorce N-1 a díváme se na poptávku v tom největším zatížení. Na levé straně vidíte, že existuje celá řada regionů a oblastí, kde je to poměrně problematické. Pokud tedy ten největší eh, dodavatel je přiškrcen, ale eh, zbytek Evropy je na tom dobře. Když se podíváte na ten prostřední scénář, tady se díváme trochu víc do budoucna, do roku 2020, vidíte, že některé ty záležitosti už jsme vyřešili a v roce 2030 vidíte, že tady v několika málo zemích zůstávají tyto problémy. To znamená, že věci se lepší a budou se lepšit. Když se na to podíváme z trochu jiného pohledu, tedy narušení dodávky plynu který k nám proudí ukrajinskou cestou. To je analýza, kterou si dost často žádá Evropská komise. Vidíme, že to způsobí zásadní problém v jeho východním cípu Evropy. Nicméně i tady dochází k budování infrastruktury, takže bude možné využít i zpětný tok a jiné metody dodávky a tím tedy se ten problém Eh, výrazně zmenšil. Nebude to, nebyl by tedy, to omezení dodávky z Ukrajiny by nebylo problém pro 60% zemí, ale pouze pro 6%. A po roce 2030 to vypadá ještě lépe. Několik údajů přeskočím. To si můžete potom přečíst, až dostanete ty materiály. A pokud jde o investice, kde tedy vidíme největší pravděpodobnost investic, Pravděpodobně tedy v těch východních částech zá- Evropy, eh, v západní Evropě se bude investovat jen omezeně. A mám-li to schrnout, eh, ta infrastruktura zemního plynu je v dobrém stavu, je schopna zvládat i výkyvy poptávky, včetně toho maximálního zatížení. Ovšem v Evropě pořád ještě zbývá několik mm, nerozvinutých koutů a na to je třeba se také zaměřit. Pane Bozek, byl jsem požádán, abych se konkrétně věnoval eh, tedy tomu energetickému balíčku. Mám k tomu vypracováno vystoupení, takže pokud dovolíte pár minut, bych tomu věnoval předseda Bozek, ne možná později. Děkuji velice za vaši prezentaci, velmi důležitou pro nás. Pokud je tedy o ten stav těch velkých investičních projektů. Já se omlouvám, že jsme nemohli eh, našim expertům dát eh, delší čas na vystoupení, ale bohužel nemáme dost času. Jako obvykle, jak tomu bývá u konferencí a slyšení. A nyní pan Turmes jako první řečník. Uh, thank you, Jesse. Děkuji, Jerži. A zvláště ty poslední obrázky od pana Ingversena ohledně situace bezpečnosti dodávek do Evropy eh, mě potvrzují, že bychom měli být hrdi na to, co se nám podařilo v posledních deseti letech. Vzpomeňte si na první rusko-ukrajinskou krizi. Ne, neměli jsme vůbec žádné možnosti v letech 2005, 6, 7 dostat plyn ze západní Evropy do východní Evropy. A vzali jsme peníze z Barozova balíčku, abychom investovali do uh, obrácených těch zpětných toků. A byla to vlastně jedna z nejlepších investic, které jsme kdy měli. Pomohli jsme zemím, jako je Polsko, Pobaltí, Litva, aby vytvořili eh, terminály LNG. A pokryli jsme téměř všechno. Jedna země, která zatím tam zůstává na tom obrázku, je Rumunsko, což je země, která má vlastní konvenční zdroje zemního plynu, takže to není takový problém. Takže dobré je, že po deseti letech intenzivní práce na infrastruktuře na vnitřním trhu se nám to podařilo. Myslím, že naše eh, plynová infrastruktura eh, je zhruba vytvořena na zajištění dodávek. A děkuji, eh, že se také zmínili různé bezpečnostní hrozby, to je vždy dobré, pokud se to připomene. A ještě k těm scénářům. Jak, je tady i pan Benson, jak daleko předjímáte vlastně obnovu eh, dodávek nebo nových infrastruktur do zemního plynu do Evropy. Jak toto tedy předpokládáte? A to by samozřejmě i omezilo potřeby v těch špičkových obdobích. A druhá věc, stále méně investic do CCGT, což je tedy klasický zemní plyn proti eh, otevřenému cyklu u zemního plynu. Jak tedy jste toto zapracovali do svých prognóz? A potom ještě otázka na paní Jafimovu. Pokud jde o pobaltí, Myslím, že tam není velký problém s bezpečností dodávek. Máme terminál LNG a s penězi z fondu Magrit, který byl vytvořen v roce 2008, jsme teď zajistili, že eh, v Lotyšsku je největší vlastně sklad zemního plynu, který je evropský a není v ruských rukou. Mají tam tady toto sklandování LNG. Kde je tedy problém pro to Baltí? Já tam žádný problém už nevidím. Takže pokud byste mohla trochu upřesnit, kde stále vidíte přetrvávající hrozbu pro pobaltské země. A možná ještě jedna věc. Pokud máte pravdu, že budoucnost se týká vlastně jenom ruského plynu a LNG. Potom v Evropě bychom se měli více soustředit na energetickou účinnost a na další zdroj, eh, o kterém se moc nehovoří. Bioplyn, který mohou eh, produkovat naši zemědělci, to může eh, zastoupit až 10 či 15 spotřeby zemního plynu. Tak proč v rámci bezpečnosti energetických dodávek nedělat takovéto pobídky pro naše zemědělce? Děkuji, paní Kumpula Natry. Děkuji, pane předsedo. Už tady toho bylo řečeno mnohé. Ano, skutečně byl to eh, eh, takový eh, budíček od zástupkyně Oxfordu, že pokud chceme dělat něco velkého do roku do poloviny 20. let, tak možná bychom se měli pospíšet, protože už je rok 2017. Možná i další panelisté by se mohli vyjádřit k tomu eh, horizontu eh, roku 2020. A také chci říct, že jsem z Finska. Tato země je eh, nadále tedy červená, ale máme diverzitu různých zdrojů dodávek pro domácnosti i pro průmysl, protože zemní plyn se používá především v průmyslu. U nás v zimě ne tolik domácností závisí na plynu. Souvisí to s tím, o čem už mluvil eh, kolega. V Rumunsku ještě ta úroveň není na takové ehm, stupni jako třeba ve Skandinávii. A je možné vlastně najít zdroje, které by zmírnily riziko úplného odpojení od dodávek. Zajímavá je otázka, jak diverzifikovat nejen cesty, ale vůbec obecně i zdroje energie na různých úrovních. Děkuji, pan Silikiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι σημαντικά αυτά που ακούσαμε. Vážený pane předsedo, to, co jsme tady vyslechli, je velmi důležité. Tak e, je důležité si uvědomit všechny ty perspektivy, které tady byly vylíčeny. Ta situace je tak, že Evropská unie musí připravit odpovídající opatření. A vypadá to tak, že po celou Eh, řadu let budeme potřebovat dovážet zemní plyn a proto je důležité, abychom zkoumali alternativní zdroje. Já bych chtěl položit otázku zvláště paní Jafimava. A chtěl bych si vyslechnout její stanovisko ohledně uložiště mm, eh, východní části Středomoří. Tam byly objeveny zajímavá nová ložiska. V těch plánech zatím se nehovořilo o mm, této problematice. Komise v minulých týdnech udělala sdělení, kde bylo mimo jiné uvedeno, že e, je nutné zajistit bezpečnost dodávek do Evropy a že je nutné tedy vyřešit tuto problematiku východní části středomorské oblasti. Já bych chtěl vědět, jak vypadá tato situace z hlediska EU. Děkuji. Já bych také ještě dodal dvě otázky za sebe na naše panelisty. Za prvé, nejnebezpečnější úzká místa v naší přeshraniční infrastruktuře v Evropské unie? Právě nyní. Dvě, tři Eh, nejnebezpečnější nebo nejproblematičtější, jak je vidíte. A druhá otázka. Kromě infrastruktury, co ještě chybí v Evropě na vnitřním trhu se zemním plynem, aby skutečně fungoval? Eh, velkoobchodní trh, nebo tranzit nebo obchodní pravidla, protože ten trh stále ještě nefunguje řádně a Evropská komise připravuje nařízení v této oblasti. Jak se na to díváte? Protože na konci tohoto roku by už mělo být eh, v tomto ohledu něco připraveno. Dobře, ještě nějaké další dotazy? od poslanců? Nikoli. Takže nyní vás poprosím o odpovědi. Prosím, možná v tom stejném pořadí. Ano, děkuji. Otázka na eh, otevřený cyklus eh, turbín zemního plynu. Když jsme se dívali na ty scénáře, tak se na to Máme pocit, že je menší potřeba CCGT, protože není tolik logické používat CCGT kvůli eh, provozním hodinám. Sam také dolarové investice klesají eh, do generace plynu, ale ty kapacity se moc nemění. A podle nás stále bude potřebovat ještě eh, plynárny na kompenzaci vyšších úroveň, vyšší úrovně obnovitelných zdrojů. Takže to nemění eh, eh, kapacity, nemění to poptávku po plynu v konkrétních hodinách, ale mění se tím hodně spotřeba eh, plynu celkově. Pokud jde o nedostatky infrastruktury, nemohu říct si konkrétní odpověď pro momentální infrastrukturu, ale zaznamenali jsme, že jsou poměrně odlišné přístupy členských států například k ukládání. Ehm, to je možná důvod, proč některá úložiště e, třeba přetrvávají, jiná zase naopak e, jsou rušena e, a ta situace v jednotlivých členských státech je dosti odlišná a možná by se tedy EU do budoucna měla soustředit na navýšení e, třeba konkurence ve službách, jako je ukládání, aby to bylo mm, skutečně přeshraniční. Děkuji vám a nyní paní Jafimova. Děkuji. Také si budu dávat pozor na časový limit. Plně souhlasím s vaším přístupem ke bioplynu. Je to domácí obnovitelný zdroj a možná, že ta spotřeba by mohla být, nebo tedy ten podíl by mohl být 20% do roku 2020 eh, až 50% do roku 2030, nicméně do značné míry je to pořád ještě odvětví, které je dotováno. A také tedy e, soutěží o suroviny, e, například se zemědělstvím a podobně, ale těší se tedy, jak říkám, podpoře ze strany regulátora, dotací a tak dále. Takže tady vidíme určitý potenciál. Ale není to dost, e, aby se tím tedy vyrovnal negativní dopad klesající produkce. Pokud jde o LNG celý tento region závisel na dovozu z Ruska, nicméně nyní tedy byla vybudována nová infrastruktura. Tady však otázkou zůstává tedy eh, za jakou cenu, protože ty ceny mohou být vyšší než dodávky z Ruska. Každopádně však ta země už má na výběr mezi dvěma možnostmi a může si dovolit zaplatit takzvanou rizikovou přirážku nemusí se soustředovat pouze na jeden zdroj. Čili ten problém už není v bezpečnosti dodávky, ale spíše tedy ve výši cen. Pokud je o východní středomoří, v mém materiálu jsou k tomu detailnější informace. Já musím že tady, říci, že tady není problém s rezervami. Ty rezervy existují, ty rezervy jsou k dispozici. A když se na to podíváte z geografického eh, pohledu, tedy jak to vypadá na, Kyp, na Kypru v Turecku, tak to samozřejmě závisí i na politické situaci. Pokud se ji nepodaří vyřešit, tak tedy to bude nadále problematické. A eh, tedy ta spotřeba i výroba zůstane omezená na daný region, i když má velký potenciál. Souhlasím s tím, že Evropa dosáhla významného pokroku, zvláště ve srovnání s rokem 2009, což vedlo tedy k zajištění růstu i v těch nejzaostalejších částech Evropy. A s tím souvisí také třetí energetický balíček zaměřený na jednotný energetický trh. Práce na něm by měla být urychlena, protože pořád ještě existují tedy ohrožené regiony. Jedinou cestou ku předu je tedy dodržovat práva, eh, pravidla a nediskriminovat v přístupu k dodavatelům zvnějška, protože po roce 2020 pět, tedy mm, bychom se museli spolehat buď na plyn z Ruska nebo LND, ani jedno není evropský zdroj. Takže Evropa minimálně by měla nabízet rovné podmínky všem, tak aby přilákala další dodavatele a zajistila bezpečnou dodávku energií pro sebe a pro své státy. Děkuji. A nyní náš třetí řečník, pan Ingverson. A eh, žádám jej, aby nejenom odpověděl na otázky, ale také řekl to, co chtěl od začátku říct. Děkuji. Mohu potvrdit, tu připomínku k dopadu třetího energetického balíčku. Ano, opravdu to tedy závisí do značné míry na implementaci a samozřejmě tedy také na tom, jaké výzvy a problémy po celé Evropě vidíme. Pokud jde o efektivitu zdali ji tedy bereme v úvahu v našich scénářích. Samozřejmě nyní máme různé scénáře, které odráží různé výsledky do budoucna a které nám umožní otestovat infrastrukturu podle těchto jednotlivých scénářů. Samozřejmě ty, niž, ty scénáře nižší poptávky po plynu představují tedy ještě vlastně větší míru úspor z efektivity, to je tedy eh, možnost, které jsme plně otevřeni na těchto scénářích jsme pracovali na úrovni členských států a to znamená, že odrážejí také národní kritéria. Také vám mohu říci, že jsme již začali spolu s NCI pracovat na eh, scénáři, který se zabývá elektřinou, takže v budoucnosti tedy ta spolupráce mezi NCG a E bude plně koordinována. Takže účinnost, energetická účinnost je tedy něčím, čím se zabýváme. Pokud jde o CTCG a to, že tedy neběží eh, celý den, to souvisí s tím, že zaprvé už je hodně těchto provozů, takže už bylo zainvestováno a infrastruktura pro dodávky do těchto zařízení, včetně dodávky ve špičce, už byla také postavena, takže již existuje. A tedy z hospodářského hlediska se jeví jako velmi přínosné využít e, infrastrukturu a provozy, které již existují. A navíc tady elektřina není vnímána jako zdroj, který by e, nepřinášel emise. A když pak srovnáme potenciální snížení emisí z provozu elektráren na plyn ve srovnání s provozem elektráren na fosilní paliva, vidíme tam tedy ještě velkou rezervu. Samozřejmě mohou s tím být problémy, povolenky nyní jsou laciné, samozřejmě kdyby byly dražší, situace by byla jiná. A my tedy jsme svědky toho, že kapacity budou v budoucnosti posuzovány i podle toho, jak velký, velká je vedlejší produkce CO2 daného provozu a to také významně přispěje ke snižování. Konečně ta problematika bioplynu je velmi zajímavá, my se tím zabýváme, nicméně my provozujeme infrastrukturu, takže to můžeme ovlivnit jen v omezené míře. Pokud jde o chybějící infrastrukturu, z naší strany je tedy ten signál jasný. Najdou se v Evropě kouty, kde ta infrastruktura pořád tedy mm, ještě nedostačuje, na to je třeba se zaměřit, ale na druhé straně je potřeba tedy propojit celou Evropu. Děkuji. Speakers Děkuji všem třem řečníkům za vynikající prezentace a jasné, přesvědčivé odpovědi, to je velmi důležité, protože máme málo času. Děkuji a nyní dám slovo dvěma dalším řečníkům. Pan místopředseda Tomislav Jurekovič a pan profesor van de Linde. První příspěvek představí pohled regulátora na evropské závislosti na nafce energií a pohovoří o úloze LNG, které by měly tuto situaci zlepšit. Pan Jurekovič je místo předsedou eh, na půdě Evropského koordinátora eh, trhu s energiemi, což je velmi důležité postavení, a zároveň tedy zastupuje také chorvatského regulátora, agenturu HERA. Celý svůj život pracuje v energetice, zabývá se problematikou zpracování zemního plynu a jeho distribucí. a dodávkou na mezinárodní úrovni. Máte slovo na 10 minut. Děkuji. Mně to bylo řečeno dopředu, takže jsem zkrátil svoje vystoupení. A e, budu se však snažit vysvětlit e, věci trochu šířeji. Takže, dámy a pánové, dovolte mi říct se, že já jsem jedním z pěti místopředsedů eh, Evropského, na půdě Evropského, Evropské regulatorní agentury, takže to zase není tak úplně výjimečný post. My, jakožto regulátoři, tedy eh, jsme eh, nadřazeným orgán všem 28 regulátorům členských států a zabezpečení dodávky energií a LNG je tématem, kterým se zabýváme už dlouhou dobu. Já se pokusím v příštích sedmi či osmi minutách přeskočit ty údaje, které kompetentně představili už předchozí řečníci a budu se snažit hovořit o našem pohledu na věc, eh, také pokud je o postavení LNG v celkové portfoliu nabízených energií. A tady je důležité si uvědomit, že právě země, ze které pocházím, Chorvatsko je jedno ze zemí, které má problém s plným pokrytím infrastrukturou. My jsme se to snažili řešit, ale přináší to problémy. Regulátoři jsou velmi často tady eh, ochotní věci zbytečně komplikovat, ale já eh, to tady nebudu komplikovat příliš, nebudu tedy vysvětlovat, co je to závislost na dovozu, to všichni dobře víte, víte dobře také regulátoři. Pokud je o budoucnost, pravděpodobně půjde o snižování poptávky po zemním plynu, protože poroste nabídka energií z obnovitelných zdrojů, včetně bioplynu. i když tady nyní je vlastně ta poptávka po zemním plynu v Evropě stabilizována, dá se čekat, že zůstane stejná nebo bude klesat. Diverzifikace. O tom také jistě nemusím dál mluvit. Závislost na různých typech energií, o tom jste také už hovořili. A já vám tedy jenom stručně připomenu, že se v roce 2016 zabýváme sdělením Evropské unie k zabezpečení dodávky energii v rámci tzv. třetího energetického balíčku, který zdůrazňuje skutečnost, že energetická politika v Evropě by měla být zelená a mm, tomto rámci také upozorňuje na důležitost dodávky plynu. Jak vidíte tedy, jednotliví národní regulátoři s námi aktivně komunikují, každý z nich tedy má speciální orgán, který se zabývá touto problematikou, ať už jde o dávky elektřiny či zemního plynu. Já v některých těchto eh, zvláštních týmech i zasedám. A nyní tedy eh, samotná prezentace. Hodnota LNG eh, je definována jako kombinace několika faktorů. LNG je považováno za klíčový eh, motor poptávky po zemním plynu v Evropě. Za druhé, úloha LNG je tedy dvojaká. Na jedné straně v Evropě už není třeba investovat. Máme většinu infrastruktury již vybudovanou. Jde však o vybudování větší pružnosti v užívání této infrastruktury tak, aby se ta nabídka podobala jakékoliv jiné běžné tržní nabídce. Na druhé straně bezpečnost dodávky to je něco, co se podařilo zlepšit po roce 2009 a opět tato flexibilita tedy přináší eh, svoje výhody, ale z trochu jiného hlediska. Proto se chceme podívat na úlohu LNG také z pohledu zabezpečení dodávky a z pohledu toho, jak v tuto chvíli funguje trh. Čili není vždycky k dispozici eh, objem energie, který bychom potřebovali, ale jakmile se vám to povede nasmlouvat, existuje infrastruktura, která vám energii umožní přivést až k vám. Celková hodnota je najímána z podnikatelského z pohledu, tedy z hospodářského pohledu, i z pohledu infrastruktury. Hovoříte o tom, že současné terminály LNG v Evropě nejsou dostatečně efektivní. To je zase tedy dvousečný argument. Nikdy není možné mít stoprocentně naplněný terminál. Je potřeba mít určitou míru pružnosti a posílat náklady LNG tam, kde jsou opravdu potřeba, nikoli do terminálu. A tady z regula- pohledu regulátora je tohle něco, s čím se prostě musíte vyrovnat. A LNG by tedy mělo být vnímáno jakožto e, flexibilní zdroj. Jaké je vyhodnocení regulátora úlohy LNG do budoucna? Je možné spolehnout se na LNG z dlouhodobého hlediska, nikoli pouze z krátkodobého. Jestliže chcete zajistit bezpečnost dodávky, potřebujete mít zajištěnu dlouhodobou dodávku. To eh, si vyžaduje investice do úplně nové infrastruktury, zvláště na jihu a jeho východě Evropy. A to je oblast, kde infrastruktura ještě chybí. Pak je to otázka, jak tedy do celé věci eh, zapracovat i regionální dimenzi, to, že někde vlastně chybí ta infrastruktura a jaká regulatorní rizika to sebou přináší. To je vlastně ta hlavní úloha regulátora, kontrolovat, aby nevznikaly přirozené monopoly a eh, tady pracovat v zájmu zákazníka. A pro zákazníka je důležitá právě ta infrastruktura. Výsledky naší analýzy vypadají takto. LNG je jedním z důležitých nástrojů diverzifikace. Nicméně, aby tedy eh, se hospodářsky vyplácelo a zároveň bylo k dispozici pro řešení krizových situací, k tomu nemáme zatím dost informací, potřebujeme provést další analýzu. Potřebujeme mít k dispozici eh, informační platformy, na kterých dodavatelé i uži, uživatelé rychle zjistí, kde je co k dispozici. K tomu je potřeba transparentnost informací. My jsme tedy právě navrhli založit takovouhle informační platformu pro výměnu informací o LNK. E takováhle platforma by pak tedy fungovala jako jediné místo pro tento typ informací. A LNG by měl být zapracován také do všech krizových a zálohových plánů řádné dodávky a poptávky v okamžiku špičky a také krizí, tedy takzvaného přístupu na třech úrovních. A jakákoliv tedy revize nařízení 994 by měla zvýhodňovat LNG z tohoto pohledu. O infrastruktuře v Evropě už jsme hovořili, takže já nebudu zacházet do detailů. Chci jen říci, že panuje jedna obava z pohledu regulátora, totiž tak, jak klesá spotřeba zemního plynu, samotnou infrastrukturou proudí méně a méně plynu a to vede k riziku, že některá aktiva se vlastně nevyplatí provozovat. To neplatí jenom o plynovodech. Může prostě vzniknout takový začarovaný kruh, kdy tedy pop, bude klesat poptávka, takže přeprava plynu se vyžádá vyšší ceny, což tedy zase povede k dalšímu poklesu poptávky. A to je tedy velká obava, zvláště u těch nově budovaných úseků infrastruktury. To znamená, že je třeba zajistit minimální poptávku na určité eh, úrovni, než je možné investovat do nové infrastruktury. Jinak tedy budou takové náklady vynakládány v podstatě zbytečně. Situace jednotlivých terminálů se liší a také situace v jednotlivých oblastech, proto tedy regulátoři musí postupovat regionálně ve své úvaze. Já použiji příklad chorvatského projektu, protože to, se to v podstatě týká všech obav, o kterých jsme hovořili. Ukázalo se, že jestliže není dostatečná poptávka, tak se vlastně nevyplatí eh, pracovat na takovémto projektu. A to znamená, že panují obavy. Zdali je tedy jistá poptávka, která by vedla k tomu, že se vyplatí investovat do takového eh, typu infrastruktury, jako je terminál LNG. Tady je pak potřeba získat podporu eh, z Evropské unie aby bylo možné vybudovat tento strukturální prvek, který je důležitý. Na jedné straně má Chorvatsko už teď téměř eh, absurdně vysoké ceny a zároveň chybí plynovody a infrastruktura. A pokud tedy eh, nebude celé úsilí dotováno, vlastně se to z hospodářského pohledu nevyplatí jakékoliv další investice v této oblasti. Pak samozřejmě také panuje určitá nejistota, zdali tedy eh, do budoucna bude zemní plyn pořád hrát důležitou úlohu na evropské úrovni, či zdali se vrátit zpátky k, tedy k těm historickým bilaterálním dohodám mezi sousedícími státy, které by se takto mohly vypomáhat. Děkuji vám. Byla to velice přehledná prezentace. Děkuji. Nyní Profesorka van der Linde je ředitelkou v programu Klingendel International Energy od roku 2001 a také eh, přednáší geopolitiku a řízení eh, energetiky v Greningenu od roku 2004. A také důležitá věc byla velice aktivní v Oxfordském institutu pro energetická studia, to znamená, už tady máme druhého zástupce Oxfordské univerzity. 20 let, před 20 lety říká paní van der Linde, předseda, no pořád budeme k vám přistupovat jako k zástupci britských ostrovů. A také jste působila na Královském eh, institutu pro mezinárodní věci Chatham House. Vím, že to také bylo před několika lety, ale stále to platí. Vaše téma je velice důležité a sice základní eh, aspekty trhu se zemním plynem, možnosti eh, udržitelné diverzifikace dodávek zemního plynu do EU. To znamená udržitelná diverzifikace, důležité téma. Děkuji. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání. Nejprve eh, pokusím se tedy držet těch 10 minut, protože uh, už hodně informací tady bylo sděleno o trhu s LNG eh, mými předřečníky, ale pokusím se poukázat i na některé další aspekty. Naše skupina v Hágu, což je stále tedy ještě součást EU, ehm, e takže mě nepočítejte mezi ty brexitáře kvůli tomu, že jsem z Oxfordu, protože teď působím v Hágu. A e, ty naše studie jsou všem dostupné, pokud by vás zajímaly další podrobnosti. Takže jedna z věcí, a kterou se zabýváme, je, že pokud chcete zjistit, kolik zemního plynu bude Evropa dovážet, je třeba pochopit poptávku po zemním plynu. A podíváte-li se na všechny prognózy, scénáře, poptávky, tak zjišťujeme, že tady je poměrně velký rozptyl a znepokojivé je, že hodně evropských studií se jsou, představují spíše takový nižší scénář, scénář nižší poptávky. A potom, pokud eh, chcete investovat v Evropě, dá se těžko odhadnout, na co se vlastně zaměřujete, jak bude ten trh se zemním plynem vypadat. A podnikatele samozřejmě jsou na riziko zvyklí, ale v některých případech ta rizika už jsou příliš vysoká. Pokud jde o Primes, tak to bych řekla, že to je taková černá skřínka. My se snažíme pracovat eh, se scénáři IEA. Oni se nám snaží eh, pochopit vlastně, jaké za tím stojí eh, hnací síly a určitě by bylo dobré, kdyby byly větší, více transparentní ty modely, které používají výzkumné ústavy i třeba v oblasti obnovitelných zdrojů abychom potom mohli odhadovat, jaký bude dopad. A platí to nejen pro ty obnovitelné zdroje, ale právě i pro zemní plyn. A to se tedy projevuje, jak jsem říkala, tím širokým rozpětím těch prognóz ohledně e, potřebných dovozů. Všichni řekli, že dovoz se zvýší, ale do jaké míry to je stále velice nejisté podle těch jednotlivých scénářů. To je jedna věc. Tohle přeskočíme, protože o tom už se mluvilo předchozím panelu. Shodneme se na tom, že nemůžeme příliš očekávat plyn eh, z těchto oblastí a musíme se tedy podívat především na Rusko, protože tam stále ještě jsou flexibilní dodávky a jedna z největších obav je přeprava tohoto zemního plynu na evropský trh a to i v případě, že ukrajinský systém bude plně otevřený, pokud by tedy ty doplňující doplňkové dodávky byly na evropském trhu potřeba. To znamená, to je, ta doprava je předpokládané úzké místo a může to tedy představovat určitou konkurenci mezi LNG a plynem do Evropy. Dále bych chtěla říci, a to je i v reakci na jednu z otázek, někdy to vypadá, jako bychom vůbec nevěřili ve v pravidla svého vnitřního trhu. Pokud bychom tedy tato pravidla dodržovala, dodržovali a dokončili ten trh, často ten eh, prostředek, to řešení není přímo v plynu, ale třeba eh, v mm, jiných zdrojích je třeba se zabývat tedy integrovanou částí energetického systému. A ještě bych k tomu řekla, že to dokončení vnitřního trhu a ta víra, že bude fungovat, to je věc, o které se musíme někdy přesvědčovat sami sebe, než eh, tedy eh, svět venku. Ale to byla jenom taková odbočka. My jsme dělali studii, když jsme se dívali na celou EU, ne na jednotlivé části a jsem ráda, že vy jste e, to už trochu e, pokryli. Přeskočím LNG, protože bych chtěla říct další důležitou věc a to je bezpečnost dodávek nebo zabezpečení dodávek. Tady musíme zmínit, že pokud jde o zabezpečení dodávek, tak často všechno svalujeme na eh, geopolitickou situaci. A to i někdy provozní důvody. Pokud eh, dojde eh, k selhání nějakého plynovodu, tak to je provozní záležitost a jak, jako takové bychom k ní měli přistupovat a řešit to jako provozní otázku. Potom máme tady strategické pro, problematiky v souvislosti se zabezpečením dodávek, také ty geopolitické a potom dlouhodobé. A důvod, proč poukazuji na tyto jednotlivé definice, pokud ty jednotlivé otázky bezpečnosti dodávek smísíme dohromady, tak vznikají velice zajímavé konverzace, kdy vlastně, ale často nejsme schopni ujasnit, o čem vlastně mluvíme. Možná by bylo tedy dobré hovořit přesně o tom, zda ty problémy jsou operativní, strategické, geopolitické a nebo zda to jsou problémy dlouhodobé povahy. A důvodem je to, že ty obrázky máte všechny ve složkách, takže pokud něco přeskočím, tak eh, to tam můžete dohledat, ale pokud se podíváte tedy na nějaký systém, už to tady říkala zástupce IEA i Oxfordský institut energetických studií a můžete to vidět i v našich studiích, že ještě do roku 2023-2025 mezinárodní trh se zemním plynem má zajištěné do značné míry dodávky. Víme, jaký bude přísun energie z USA, z Austrálie a podobně. Čína eh, také nemá ten eh, trh se zemním plynem tak rostoucí, jako jsme očekávali, takže ty dodávky jsou v celku zajištěny. A Rusko stále ještě má hruba 100 BCM ve flexibilních dodávkách, které mohou tedy být poslány do Evropy. To znamená, v několika nadcházejících eh, letech ta situace se zabezpečením dodávek je celkem pohodová, možná nejpohodovější v poslední době, eh, mimo jiné díky té práci na vnitřním trhu a souhlasila bych v této věci s poznámkou pana Turmese, že se udělalo hodně eh, to je ta otázka třeba těch zpětných toků a podobně, do té doby tedy bych ještě chtěla zdůraznit, že jsme vytvořili vlastně ty různé možnosti. Máme možnost zpětného toku, možnost vzájemného propojení a možnost tedy eh, pokrýt velkou část Evropy. A to je velký úspěch a měli bychom se z toho těšit tak dlouho, jak jen to bude možné. A na tom bychom se měli soustředit. To znamená, zatím je tady, jsou ty dodávky zabezpečeny, využívání terminálu LNG není příliš vysoké, takže tady je ještě velký prostor. A co tedy vlastně s touto krásnou situací v oblasti bezpečnosti dodávek, kterou zatím zažíváme? Jsme na situaci prodlouženého trhu eh, nakupujících, je tady dostatek dodávek, mm, likvidita na trhu. Vidíme, že funguje eh, konkurence a důsledky této situace jsou, že tržní podíly jakéhokoliv dodavatele eh, jsou vlastně irrelevantní v této situaci, protože oni vstupují do konkurence a není tolik důležité, jaký je jejich tržní podíl. Pokud minimalizujeme překážky hospodářské soutěže, ať už v oblasti ukládání nebo dodávek, pokud investoři budou třeba investovat do eh, eh, plynovodů, tak nemusíme dělat nic jiného, jenom nebránit třeba těm dalším investicím, protože investoři sami na sebe berou riziko a v tom spočívá jejich podnikání, protože ten zemní plyn vlastně vstupuje do hospodářské soutěže. Ale eh, tyhle prázdniny nemusí trvat věčně. A to je e, třeba, co byste právě vy tady měli zvážit, protože máte ještě nějaký čas zvážit, co se stane, až vlastně se zkomplikuje situace na trhu a bude záviset na tom, jak se zkomplikuje. A to souvisí s tím, jak jaké smlouvy bude mít Azie na LNG. Pokud bude mít zájem o krátkodobější e, modely, tak budeme vlastně jenom soutěžit na tom našem trhu. Ale pokud e, e, Asie bude chtít dlouhodobé transakce, bude si chtít takto zabezpečit své dodávky, tak pro Evropu bude možná velice složité získat smlouvy na další LNG, potom ta škála možností by se mohla zúžit oproti současné situaci. A proč jsme tím trochu znepokojeni? V současnosti zatím nevypadá, že by někdo měl chuť eh, do dlouhodobých smluv i v souvislosti s různými nejistotami, které panují. A v souvislosti také s tím, že evropské firmy se, jsou oslabené od roku 2008 a tedy mají spíše odmítavý eh, přístup k tomu, že by se dívali do té vzdálenější budoucnosti, kdy se situace na trhu třeba změní. A já tedy navrhuji vašemu výboru, aby to sledoval a zamyslel se nad tím, jak to řešit. Jednou možností, to se využívalo dříve, že třeba některé firmy mohou nakupovat plyn společně, to znamená sdílejí tu poptávku po zemním plynu, mají větší kupní sílu, Takovéto e, přístupy by možná e, situaci trochu pomohly e, v konkurenci s těmi čínskými indickými nákupčími. Předseda, děkuji za vynikající prezentaci vám oběma a nyní otázky. Máme čas na dotazy z publika. Máte nějaké dotazy? Dovolte, abych tady já položil dvě stručné otázky druhé řečnici. Na jednom z vašich obrázků o dovozu eh, LNG a o terminálech LNG tam nebyl vyznačen terminál, eh, který funguje poslední dva roky v Polsku, Svinouště. Je to nějaký důvod, proč tam nemáte vyznačeno? Možná je to trochu jiný terminál, protože ten terminál eh, už eh, dva roky funguje. Není tedy úplně nový. A v Palackém moře jich tolik nemáme. Jeden je v Litvě a tohle je vlastně druhý. A to je vše, takže by bylo dobré ho vyznačit. A potom ještě otázka na zástupce regulátora. Uh, jak se díváte na neregulované ceny zemního plynu ve všech členských státech EU, protože přístup vás, regulátorů, je velice důležité i pro zabezpečení dodávek. Jak tedy vnímáte tu situaci? Takže prosím, stručně. Ano, není to na tom obrázku. Tak já to tam doplním. Chcete tedy, abych zajist... to doplnila? Ano, máte pravdu. Ne, nemá to žádný důvod, říká předseda. Dobře. Ano, to byla jenom, jenom opomenutí. A co jsou týče těch neregulovaných cen? Ta otázka byla dosti obecná. Řekl bych, že v zásadě všichni regulátoři se snaží o e, konečné e, odstranění e, nutnosti mít regulované ceny zemního plynu. Samozřejmě regulované ceny sami o sobě jsou odchylkou od tržních zásad a jsou, jsou narušením běžných tržních vztahů. Nicméně je to věc, která jen tak nezmizí a víceméně všichni regulátoři chápou, že vždy je třeba vytvořit nějaké minimální předpoklady pro to, abychom byli schopni mít neregulované ceny. Ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl, e, to byla dostupnost Dostupnost to je věc, kterou také řešíme v souvislosti s dodávkami. Pokud máte tedy plně tržní řešení, to znamená bez intervencí, bez nějakých intervenčních opatření státu, tak pokud uděláte úplně liberální ceny, tak se dostanete na cenu, kterou prostě některé kategorie spotřebitelů v některých státech nebudou schopny platit. Takže to je takový bolestivý proces, jak se dostat do situace, kdy skutečně ty ceny nebudou regulované. Jestli to napomůže bezpečnosti dodávek jako takové, ano, napomůže to zajištění bezpečnosti pro rozvoj infrastruktury a pro investory, a to ano, ale mohlo by to ohrozit eh, dostupnost eh, takových cen. Takže ta otázka není úplně jednoduchá z dlouhodobého časového horizontu. Děkuji. Ano, myslím si, že to není jednoduché, s tím souhlasím a každý regulátor eh, to samozřejmě může otevřeně říci. Děkuji vám oběma. Very clear. Tak to bylo, myslím, velmi jasné vyjádření. Ne, že by všechno bylo úplně jasné, ale náš seminář se týkal tématu závislost Evropské unie na dovozu energií a nutnost diversifikovat zdroje. A teď přehodím příští dva body programu. Za prvé zpětná vazba ze skončených jednání, pokud jde o roamingové ceny. A dávám slovo paní zpravodajce. Dala jsem vám přednost před Oskarem. Děkuji. Budu stručná, asi jste si všichni, že jsme skončili třetí kolo dialogu minulý týden. Já chci poděkovat všem, kdo se účastnili panu Tušonovskému, panu Rodemu, panu Terejrovi. Byli jsme velmi dobrý tým, mohli jsme se o sebe vzájemně opřít. A mm, také jsme se dívali do budoucna a samozřejmě e, právě tedy kvůli krize, tedy, krizi tedy se objevila různá stanoviska, nicméně ta stanoviska zůstávají stejná. Jestliže jsme připraveni eh, začít používat 5G během těch pěti let, které řeší nařízení, tak to hovoříme o gigabajtech za 8 sekund. A a ty náklady by byly zhruba 7,7 euro což ze začátku vypadalo obtížně, nicméně museli jsme se přizpůsobit tomu, jak vypadá tržní realita v tuto chvíli, proto jsme také chtěli přeskum celé této legislativy na konci roku 2019. Takže na konci roku 2019 dojde k přeskumu. Takže jsme přidali transparentnost a to lidem ukáže, co vlastně myslíme tím jednotným trhem. Ta data byla asi nejobtížnější. My jsme chtěli tedy přejít ze 41 eh, na 2,2 eura, takže ten rozdíl mezi eh, tím, co jsme chtěli my a tím, co chtěla rada, a byl tedy takový, že nakonec mohu doporučit tomuto výboru, aby to přijal, protože je to vlastně poloviční cena. A tento přeskum se nadále může zaměřit na ceny, pokud ten vývoj na trhu bude probíhat tak, jak do, do posud. My chceme, aby Evropa skutečně byla digitalizována a aby lidé mohli volně používat své mobilní telefony, když cestují přes hranice. To je tedy jedna součást toho balíčku kterému se jako skupina věnujeme a kterému se budeme věnovat i do budoucna a o kterém budeme také hlasovat. A my jsme si jistí, že to je tedy solidní podklad a že na jeho základě můžeme dál pracovat a chci poděkovat kolegům za všechnu podporu. Děkuji naši stínoví zpravodajové. Já bych chtěl poděkovat panu Buskovi který vedl optimálně tento trialog. Měli jsme tři setkání a to poslední zasedání se protáhlo až do jedné hodiny ráno. A naše zpravodajka byla opravdu výborná. My a Petro, chtěl bych ti srdečně poděkovat, chtěl bych poděkovat také ostatním kolegům. Byl to hezký zážitek. Teď spočívá v tom, že Evropský parlament zde byl veden velice dobře jako tým a Mia Petra vedla týmově toto jednání. Je to dlouhá cesta, která se týká těch eh, cen, které byly vytvářeny v minulosti spíše oligopoly a byly určovány těmi hlavními hráči. Byla to tedy eh, opravdu dlouhá cesta. Eh, máme deset let za sebou, kdy jsme se snažili o to, aby se to dostalo do těch správných kolejí. Bylo tady několik jednání a teď se nám to skutečně povedlo. Prosadili jsme záměry pro ty cestující a biznismeny, který jsou často třeba více než eh, měsíce na cestách, někdy jsou jeden den tam, jiný den zase jinde. Takže eh, zde se opravdu podařilo vytvořit jasná pravidla, to znamená, že naši spotřebitelé budou moci využívat tedy těch eh, národních eh, konkurencí, které existují a vlastně eh, tyto tarify budou moci používat v celé Evropě. Nebudou tady žádné extra náklady, když pojedou do jiné evropské země. Já si myslím, že je to obrovský pokrok správným směrem. Samozřejmě zatím něčeho jsme nedosáhli, nedosáhli jsme jednotného digitálního trhu, není možné mít prostě stejnou kartu, kterou můžete používat v těch 28 zemích a zvolit si ten nejvýhodnější tarif z těchto zemí. To je ten další krok, ale myslím, že se podařilo přijmout tato ochranná opatření, zvláště z hlediska toho velko obchodu a podařilo se tedy jaksi dát šanci těm malým provozovatelům, aby také v budoucnosti byli hm, aktivní. Víte, že 50 euro stojí 1 gigabit a když jedete do jiné země, tak eh, tam máme 7,70, eh, tam jsme vlastně rozepěli tento ochranný dešník, takže Jde o to, abychom se přiblížili eh, těm spotřebitelům z hlediska těchto cen a Pokusíme se do roku 2020 dosáhnout 2,50, to znamená, eh, budeme chtít tedy, aby toto dospělo také na úrovni těch maloobchodních cen. Opravdu je tady dostatek prostoru pro to, aby tady eh, se vytvářela dostatečná hospodářská soutěž. A zavedení 5G jistě bude dalším podnětem. No. Děkuji velice, pan Tošanovský. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl velmi ocenit eh, ohromnou trpělivost eh, kolegyně Mia Petry, která skutečně od té půl sedmé večera do jedné hodiny vydržela trpělivě eh, předkládat a vstřebávávat všechny návrhy. Bohužel mám pocit, že nikdo z nás nepočítal, kolik těch návrhů bylo. Mám obavu, že to nikdo neví, protože to možná by taky patřilo do nějaké historie. Myslím, že všichni na to budeme vzpomínat jako na skutečně velký zážitek. Eh, v té chvíli ne úplně příjemný, ale eh, že se to podařilo. Určitě patří velký díky i vám, Jeři, že eh, jste vydržel s náma celý ten, ten dlouhý čas. Pro mne to bylo velmi poučné, protože se ukazovalo, jak obrovský rozptyl napříč Evropou je v cenách, které jsou. A mě vlastně jsme se pohybovali neustále v oblasti, abychom neublížili trhu přílišnou regulací, protože rozdíl mezi jednotlivými členskými státy je skutečně veliký a proto i eh, vyjednávači z Malty, kteří, myslím, splnili svoji úlohu velmi dobře, eh, několikrát obtelefonovávali ty hlavní velké hráče, abychom k tomu došli. Co považuji za důležité je, že je stanovená i křivka, kde vlastně se budeme blížit k tomu skoro nejnižšímu možnému z toho dnešního pohledu i to, že bude v roce 2019 přeskum, abychom si zjistili, jestli eh, se někde nepřehnaly eh, ty cenové tarify, anebo jak se tam budou vcházet jak ti velcí, tak ti malí, protože to je asi největší problém v tom skutečně velmi rozevlátém trhu. Chtěl bych ještě jednou skutečně velmi poděkovat kolegům, my a Petře Pólovi, eh, i tobě Jiří, že se tohle, tohle zvládlo, protože myslím, že zhruba tak někdy ve 12 v noci jsme už měli pocit, že už se ten den nedomluvíme. Takže já za sebe velmi děkuji za skvělý, korektní tým. Uh, thank you. Děkuji. Uh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům ze celého politického spektra za spolupráci. Myslím, že je to velké eh, vítězství, které vysílá jasný signál vůči UKIPu a všem těm, kteří prosazují tvrdý Brexit. A to je přesně ten případ, kdy v důsledku takového postupu by byly britští občané ve velké nevýhodě, zatímco my můžeme ukázat, jakou výhodu má spolupracovat s 28 členskými státy. Děkuji velice. Já jsem se dneska přečetla, že v Guardianu i další média si už kladou otázku, jaký dopad bude mít Brexit na Eh, interní trh v této věci a proto jsem se zjišťovala, jak by to bylo, kdybych já eh, cestovala do eh, Srbska a volala domů, bylo by to 24 euro za minutu, když odcestuju do Chorvatska a budu volat domů, je to 67 centů za minutu a brze to nebude vůbec nic, ale tedy Spojené království by platilo ty tvrdé ceny, pokud zvolí tvrdý Brexit. Velmi často je obtížné vysvětlit, co je to jednotný trh, ale tohle je dobrý příklad. A pokud jde o cenu za přenos dat, pokud ze Srbska budu přenášet 1 giga, je to 9900 euro. Děkuji. A ještě jednou tady gratulujeme paní zpravodajce, všem stínovým zpravodajům a celému výboru ITRE, protože to byla naše společná zodpovědnost. Všichni jsme hlasovali pro. A díky tomu se nám podařilo dosáhnout toho, co jsme dosáhnout chtěli. Takže já vám všem děkuji, všem vám gratuluji. A teď se vrátíme zpátky k bodu čtyři evropské normy implementace nařízení. Naším hlavním zpravodajem je pan Henkel. Dovolte mi připomenout vám, že jsme přidruženým výborem v této věci, ale na základě pravidla 54. To znamená, ví exkluzivní kompetence pokud jde o priority standardizace ICT, jako je cloud computing, komunikační sítě v 5G, cyberbezpečnost a data a také máme exkluzivní kompetence v záležitost, které, záležitosti, které se týkají inovací v rámci programu Horizont 2020 a jeho iniciativy společné standardizace a máme sdílené kompetence v oblasti priorit pro standardizaci ICT v oblasti internetu věcí. Tady se dělíme o zodpovědnost s výborem INCO. A samozřejmě i my to tedy můžeme ovlivnit naším stanoviskem. Ale nebudeme mít až tak výrazné slovo jako v, u těch pěti prvních témat, které jsem uvedl. A nyní dávám slovo panu zpravodaji. Thank you, uh... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. My jsme tady dnes proto, abychom probrali stanovisko ITRE k standardizaci. Takže děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jsme tady dnes proto, abychom prodiskutovali stanovisko ITRE k standardizaci se zvláštním důrazem na ICT. A já chci poděkovat stínovým zpravodajům za veškeré jejich příspěvky a také naše první setkání. My jsme se snažili zohlednit jejich připomínky a vypracovat vyvážené stanovisko. Zpětná vazba, kterou jsme doposud održeli, obdrželi, byla pozitivní. Nicméně jsem si jist, že bude ještě třeba provést určité úpravy a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra v 6 odpoledne. A teď tedy některé hlavní body tohoto návrhu. Za prvé zdůrazňujeme strategickou důležitost standardizace ICT pro růst a inovace v Evropě. Také zdůrazňujeme důležitost interoperability pro dobré fungování digitální ekonomiky a říkáme, že tedy to, jak se chová zařízení a jaké máme technické technická řešení k dispozici je úplně stejně důležité. Vítáme také úspěch dobrovolně inkluzivního mechanismu standardizace na evropské úrovni, díky čemu jsme se byli schopni dobrat společných standardů a také identifikovat priority v oblasti ICT. To je naprosto zásadní, protože technologie přispívá k řešení eh, na bázi elektronického zdravotnictví, v dopravě, ve státní správě a tak dále. Integrace vertikálních odvětví do standardizace ICT zůstává nadále náročným problémem, který bude třeba efektivně řešit. Proto žádáme o kontinuální snahy, které by vedly k usnadnění přístupu pro evropské malé a střední podniky a o mezisektorovou e, spolupráci tak, aby tedy i ty vertikální aspekty byly zapracovány do standardizace ICT. Vítáme také snahy nabídnout evropským malým a středním podnikům jednodušší přístup, například formou snížení příspěvku, který tyto podniky musí zaplatit. A vítáme dlouhodobou strategii, která je zaměřena na meziodvětvovou spolupráci. A apelujeme na všechny strany, aby aktivně postupovali, tak aby tato spolupráce skutečně fungovala. To neznamená, že potřebujeme jednotný evropský standardizační orgán nebo politiku, ale ty orgány, které již existují, by měly dobře spolupracovat. Dále žádáme optimalizovanou a, a optimalizované a z, zastoupení ve vyšší míře na všech eh, globálních fórech a také to, aby tedy problematika ICT byla pravidelně řešena v rámci dialogu mezi Radou, Komisí a parlamentem, včetně nastavení priorit. Vzhledem ke globálnímu charakteru norem jsme požádali Komisi, aby identifikovala, kteří mezinárodní partneři včetně eh, jsou tedy důležití pro řešení pro, problémů, jako je cloud computing nebo eh, bezpečnost na síti. A konečně také vítáme aspekt ochrany práv duševního vlastnictví a osobních dat. Je třeba na základě konkrétních případů nadále monitorovat udělování licencí, tak aby to byl i nadále dynamický proces a žádáme komisi, aby podporovala přístupy, které znamenají návratnost investic a u standardizovaných technických řešení. Děkuji a nyní naši stínový zpravodajové. Abov IPP. E za EPP paní Spirakis. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych poděkovala panu zpravodaji Henkelovi za vynikající práci, za velice dobrou spolupráci. Chtěla bych říci, že pan zpravodaj byl, měl velice takový inkluzivní přístup a jeho stanovisko zahrnuje diskuse, které jsme vedli na schůzce stínových zpravodajů. Já chci předložit pozměňovací návrhy za EPP, které jsou v duchu diskusí, které jsme absolvovali na zasedání stínových zpravodajů. a měly by být ve prospěch evropských podniků, malých a středních podniků a spotřebitelů. To jsou takové tři pilíře globalizace, Eh, prospěch malých a středních podniků a prospěch spotřebitelů a ochrana spotřebitelů. A samozřejmě souhlasíme všichni, že normalizace IKT je důležitá a uděláme maximum pro to, aby eh, byla plně efektivní. Takže ještě jednou děkuji panu Henkelovi. Děkuji paní kolegyni za SD, paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat zpravodaji za ten inkluzivní přístup. Bylo veliké potěšení s ním spolupracovat na tomto textu a pozměňovací návrhy, které předložíme, eh, jsou vlastně v duchu toho, na čem už jsme se domluvili. My se tady zaměřujeme na normalizační priority v oblasti IKT, to je vytvoření prostředí, které zajistí otevřené, dobrovolné, inkluzivní, transparentní a konsenzuální orientace EU nebude schopna dosáhnout internetu věcí nebo integrovaných chytrých výrobků a vytvořit digitalizovaný průmysl, aniž by měla systém norm, které budou fungovat ve prospěch všechny. To znamená, ty otevřené normy musí podporovat komunikaci na 5G, cloud computing, internet věcí, datovou technologii a kyberbezpečnost. Chceme zajistit větší harmonizaci norem na evropské úrovni a větší zapojení evropských normalizačních orgánů do meziinstitucionálního dialogu. Inovace a výzkum a vývoj vycházejí z transferu technologií. Pokud nebudeme mít otevřené a přístupné normy, tak EU nebude moci těžit ze své konkurenční výhody na celosvětové scéně a naše podniky na tom budou tratit. Těšíme se na pokračující spolupráci a děkuji ještě jednou zpravodaji. Děkuji. Paní kolegyně za ALDE, paní Cora van Děkuji, pane předsedo, také já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodaji za dobrou práci. Myslím, že všichni shodneme na tom, že vzniklo velice kvalitní stanovisko, ten text je vyvážený a zohledňuje i mezinárodní situaci. Uh, volá po rychlém normalizačním procesu a uznává, že normy by se neměly vytvářet ze zhora dolů. To je také velice důležitá věc a jsme velice rádi, že všechny tyto aspekty byly zpravodajem zapracovány do textu. Možná jedna poznámka ke stanovisku. Myslím, že je škoda, že se tam nehovoří o tom, proč je důležité posílit normalizaci v oblasti IKT klíčový význam eh, normalizace pro rozvoj digitálních technologií a digitálního jednotného trhu. To my jako výbor ITRE eh, máme ve své náplni práce. A možná bychom tedy eh, to mohli dodat do toho textu, který připravují kolegové z IMCO. Internet věcí bude exponenciálně růst v nadcházejících letech. Potřebujeme dobré normy i na internet věcí tedy. Už o tom mluvili i ostatní o dalších prioritách v oblasti IKT, jako je komunikace na síti 5G, k tomu se ještě dostaneme cloud computing, kyberbezpečnost, datové technologie. To všechno skutečně potřebuje kvalitní normy. Tak myslím, že úspěšná normalizace také závisí na možnosti vytváření eh, vlastně spravedlivých licencí a využívání patentů, eh, za které bude spravedlivá odměna, protože jinak vlastně poskytovatelé technologií nebudou mít zájem investovat do výzkumu. A tato pravidla by měla být stejná pro všechny je jedno, jaký máte status eh, a všichni by se měli možnost podílet se na rozvoji norem, to znamená, to by se mělo týkat nejen normalizačních orgánů, ale i firem, eh, univerzit a podobně. Je tedy třeba vytvářet takovéto pobídky, jedině tak to bude fungovat. Otevřená normalizace je tedy klíčem k úspěchu tohoto procesu. Děkuji. Nyní kolega Silikiotis, který eh, zastupuje GUE. Sto, eh, já Díky, pane předsedo. Co se týče eh, mojí politické skupiny GUE, tak musím říci, že eh, z hlediska této normalizace v Evropské unii jsme stále do centra zájmu dávali člověka. Jde o to, že se musí Eh, naplnit cíle veřejného zájmu a hlavně se to týká malých a středních firm. Bohužel v současnosti evropská, evropské normalizační procesy jsou velmi složité. A jde o to, že musíme podpořit jednotný evropský trh eh, a zvláště hospodářskou soutěž na tomto trhu. Ale zatím jsou to hlavně velké firmy, které profitují z těchto norem a to se musí změnit. Evropské normy musí sloužit reálné ekonomice. A jde tedy o to, abychom zajistili trvale udržitelná pracovní místa a abychom měli bezpečné produkty. A co se týče inovace a výzkumu, zde je důležité podporovat veškerou digitalizaci, zvláště i zdravotnictví, využívání, správného využívání energie a trvale udržitelné dopravy. Všude zde se musí uplatňovat tento normalizační proces. Tyto normy by neměly zatěžovat střední a malé podniky. V současnosti tomu tak je. Je to velká zátěž pro tyto podniky. Malé a střední podniky musí být podporovány a tyto evropské normy musí být uplatňovány proto, aby se podpořil růst. Dále je také důležité, abychom zde zajistili eh, vzájemnou spolupráci a dále musíme se snažit využít všech vhodných modelů. Například musíme také zapojovat odbory, další združení a také orgány místního zastupitelstva a v tomto smyslu jsem předložil pozměňovací návrhy. Děkuji za připomínky a teď vrátím slovo našemu hlavnímu zpravodaj. Tak omlouvám se, říká předseda ještě zástupce Evropské komise, pan Davila González. Byl jsem rychlejší, než jsem měl být, takže slovo má Evropská komise. Děkuji vám, pane předsedo. My vítáme příspěvek výboru ITRE k této zprávě z vlastní iniciativy o evropské normalizaci eh, a že tam tedy zapracováváte i normy pro oblasti IKT. Vítáme také práci pana Henkela a stínových zpravodajů. Chtěl bych říci, že my souhlasíme s názory vyjádřenými v tomto dokumentu. Myslíme si, že evropský normalizační systém je prospěšný pro Evropu, pro evropskou konkurenceschopnost, růst a inovace. Je to věc, která eh, funguje, pokud ty normy jsou otevřené, inkluzivní, konsensuální, pokud tam panuje mezinárodní spolupráce a potom to tedy přispívá i k evropským politikám, zvláště k politice jednotného trhu a digitálního jednotného trhu. Také se domníváme, že v současnosti před námi stojí velké výzvy, eh, které postihují všechny odvětví IKT i eh, mimo IKT, to znamená vertikálně. Eh, jsou, dochází k technologickým změnám, stále rychlejším aktualizacím, a šíří se různá normalizační fora právě i v oblasti IKT. Domníváme se také, že tady je prostor pro evropský systém normalizace a pro evropské zúčastněné strany, tak aby byly lépe připraveni na tuto novou situaci, aby si Evropa uchovala vůdčí postavení a zlepšila způsob práce eh, potřebuje tedy vytvářet včas vhodné normy, které budou v zájmu všech zúčastněných eh, stran. Takže vítáme ta vodítka, které tady formulovali poslanci ve svém stanovisku, eh, které bude ještě dále vylepšeno pozměňovacími návrhy a těšíme se na další práci Evropského parlamentu, evropských institucí a Evropské normalizační komunity obecně. Děkuji. Děkuji vám, děkuji mnohokrát eh, zástupci Evropské komise a teď dám ještě slovo našemu hlavnímu eh, zpravodaji, místopředsedovi výboru panu Henkelovi. Máte nějaké poznámky na závěr? Nemáte poznámky. Takže se vám eh, eh, líbilo všechno, co jste slyšel, výborně. Takže 7. únor, 18 hodin Eh, to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je asi nejdůležitější informace, 7. únor, to je tento týden, to je zítra, přesněji řečeno. A potom budeme na ITR hlasovat 22. nebo 23. března. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. A teď ještě důležité téma to je aktuál, jsou aktuální zprávy na našem výboru. E, týká se to přeskumu rámce pro elektronickou komunikaci. Budeme mít tady vystoupení ředitele Antona Vilena z Evropské komise. Velice důležitá věc. A tady v sále máme čtyři zpravodaje. Paní Pilar del Castillo je tady mezi námi, e, pro telekomunikační kodex, pan Tošenovský, ten je pro Berek, ten je také mezi námi, pan Carlos Zorino je mezi námi, to je internet v místních komunitách Wi-Fi for EU a potom dvě nelegislativní zprávy, pro ty tady máme pana Bonyho, eh, který zodpovídá za gigabitovou společnost a 5G. Ty první tři, eh, to jsou legislativní zprávy a hned po zasedání výboru ITRE já zahájím trialog s Evropskou komisí a Evropskou radou ohledně bezpečnosti dodávek zemního plynu jako předseda výboru ITRE a také jako zpravodaj. A není to úplně jednoduché, musím připravit nějaké další záležitosti v této eh, komplikované problematice, protože názor rady bude asi dosti vzdálen našim postojům a musíme tedy začít jednat na vynikající úrovni a musím tedy odejít, chci se za to omluvit, Pilar, Evženovi, Karlosovi a Mihalovi. Chci se omluvit, že nebudu moci být přítomen eh, příští hodinu a půl ale chtěl bych požádat kolegyni Pilar del Castillo, aby tedy předsedala tomuto jednání. Velice se omlouvám, ale já tedy zcela nezbytně se musím mít připravit na tu problematiku bezpečnosti dodávek zemního plynu diskuse s radou. Bude to totiž první trialog a určitě to nebude poslední trialog. Děkuji vám a sejdeme se příště, ale vlastně Pilar k tomu pak všechno řekne, všechno to ohlásí. Um, Vážení kolegové, scházíme se za výjimečných okolností. kdy předseda parlamentní delegace spolu se zpravodem trialogu jsou přítomně, takže já bych ráda slyšela, jaké jsou jejich zkušenosti. teď jsme tady proto, abychom ještě jednou prodiskutovali regulatorní rámec pro elektronické komunikace. A já vám asi můžu rovnou dát slovo, Antony. Děkuji. Paní zpravodajko, spolu zpravodajové, vážení poslanci, my jsme opravdu vděční za tuto možnost vést tedy tu eh, diskuzi k různým aspektům eh, balíčku o propojení. Jsme rádi, že parlament eh, pracuje současně tedy na některých dalších aspektech tohoto balíčku, což myslím dobře zrcadlí to, jak důležité téma to je pro nás, pro všechny. Já chci říci, že pro nás je to tedy balíček, který vychází e, z jednoho základu. V rámci té informační společnosti, která operuje na základě gigabajtů, potřebujeme nastavit středně či dlouhodobou evropskou vizi, se kterou mohou pracovat všichni aktéři v soukromém e, sektoru i veřejném sektoru. A rozhodli jsme se tedy to rozpracovat na základě konkrétních zadání. Za prvé, zjistit, která eh, ty prvky jsou nejdynamičtější a zároveň také nejdůležitější pro další socioekonomický rozvoj v této oblasti. kde v našich, tedy na úrovni našich místních společenství je největší poptávka po komunikaci na základě gigabajtu následně potom nastavit strategické cíle na období do roku 2020 a pak až do roku 2025, v tom smyslu, jak zasíťovat naše velká města, příměstské oblasti a také eh, dopravní tepny. A konečně je tu ten náročný cíl, totiž všichni Evropané do roku 2025 by měli mít přístup k síti alespoň 100 MB za sekundu. A tato sada cílů bude prosazována prostřednictvím celé řady různých opatření, které navrhujeme. Někdy býváme obviněně, obvinováni z toho, že se příliš soustředujeme na tu stranu dodávky, ale iniciativy, jako je například iniciativa Wi-Fi for You, se přímo snaží vytvářet poptávku a ovlivnit ji nejprve tedy v tom menším rozměru, ale samozřejmě pokud se to osvědčí, tak bude možné to zapracovat do toho nového evropského cyklu a také tedy v rámci nových členských států, kde už jsme svědky pozitivního vývoje. Pokud jde o přeskum regulatorního rámce, tedy toho, té práce na kódu a zároveň a, revize nařízení se zabýváme především problematikou konektivity a navrhujeme k našim cílům přidat, aniž bychom tím tedy nějak eh, omezovali důležitost těch současně platících sílů důraz na spotřebitele a na jednotný trh. Tedy chceme přidat další cíl ve smyslu konkrétně měřitelného šíření technologie a následně jejího využívání. To znamená, musí existovat poptávka a musí také existovat hospodářská soutěž, která umožní tuto poptávku naplnit. A to se potom tedy eh, dál přefiltruje do celé řady konkrétních pilířů, na základě kterých pracuje náš návrh. A pak tu máme tedy vlastně eh, tu funkci řízení celého toho regulatorního systému. Když se podíváte na oblasti kde máme tedy nejdelší tradici a zkušenosti, jsou to nařízení v oblasti telekomunikací. To současně platné nařízení je kvalitní, ale přesto jsme přesvědčeni, že potřebujeme regulatorní přístup k místům, která skutečně e, představují tedy e, zahlcené místo a oblasti, kde tedy se z konkurenčního, eh, z pohledu hospodářské soutěže nevyplatí investovat do další infrastruktury. Nicméně měli bychom se soustředit především na oblasti, kde je skutečný problém pro konečné uživatele a kde alternativy, jako třeba tedy komerční dohody, prostě nestačí. A chceme také nařízení zaměřit co nejvíce na věci, které umožní nové eh, konkurenceschopné investice do této oblasti, tedy nejprve investice do stavební infrastruktury, což je základ pro další rozvoj sítí, vytváření stimulů pro společné financování, protože společné financování ze státních prostředků a alternativních řáčů může řešit situaci v tom smyslu, že tedy získáme investice a podpoříme hospodářskou soutěž. Ta celková orientace na tento aspekt nařízení by se tedy měla zaměřit především na podporu konkurenceschopných investic tam, kde je to možné a tam, kde to není možné, tam, kde existuje z nějakého důvodu přirozený monopol, je třeba tedy umožnit alespoň proporční, vyvážený přístup. A abychom řešili skutečnost, že podmínky na trhu se v členských státech výrazně liší, v některých členských státech máme, lo, máme místní sítě, Tady, abychom tento problém Eh, řešili. Eh, musíme se na problematiku dívat i z regionálního pohledu tak, aby bylo možné ustanovení nařízení přizpůsobit konkrétním místním poměrům. Proto jsme se také zaměřili na mapování toho, jak v tuto chvíli vypadá infrastruktura, tak aby tedy to nařízení bylo proporcionální, vyvážené tak aby tedy hráči na trhu věděli, že tady se jim nabízí příležitost, pokud ji chtějí využít. Pokud se díváme na Wi-Fi a bezdrátové sítě, tady vidíme tedy jasnou souvislost mezi našimi ambicemi a nutností koordinovat politiku spektra v Evropě a s následně také se zaváděním sítí 5G v Evropě. Tady je tedy možné přijít celou řadou eh, regulatorních iniciativ eh, na té místní a národní úrovni. protože tady někteří poskytovatelé, kteří nyní poskytují 3G už nyní a tedy spouštějí pilotní projekty zaměřené na 5G v některých klíčových oblastech, například podél hlavních dopravních tepen. Ovšem, věci se nepohnou jen z čistě dobrovolné dobré vůle. Vidíme tady i velké problémy, pokud jde o řízení spektra. spektra abychom mm, se mohli být jistí, že zvládáme 5G také na regulatorní úrovni, je třeba, aby zdroje spektra tam, kde budou harmonizovány a pro užití na báze 5G, aby tyto byly co nejdříve uvolněny a přístupny na trhu, což dává jasnou předvídatelnost jakýchkoliv dalších investic které asi budou tedy eh, vyšší a náročnější do sítí 5G. Je tedy potřeba nejprve zajistit, že to spektrum je skutečně k dispozici. Potřebujeme opatření, která omezí přeshraniční rušení. A musíme přizpůsobit model udělování licencí na míru novým typům pásma s různou charakteristikou. Což samozřejmě dává smysl, protože celá řada těch eh, pásem eh, jsou velmi specifická a charakterizována spíše lokálně. Ale pokud to budeme mít více harmonizované, bude možné tedy eh, vydávat licence, dejme tomu, na 25 let a celá ta situace bude mnohem předvídatelnější. A abychom zajistili, že všechno tohle proběhne koordinovaně, vidíme potřebu tedy vytvářet pravidla. Je důležité, aby tedy i regulátoři fungovali eh, jako takový samoregulátoři a zajistili konzistentnost dodržování dat, dodržování pravidel. A konečně jen velmi stručně v oblasti řízení A něco je regulováno tedy tím nařízením BEREK, který, který, díky kterému se vlastně rozběhla celá ta debata který, které přispívá k lepšímu řízení v této oblasti, také protože tedy jsme se dohodli na určitém společném východisku, ale je to tedy debata, která bude obohacena o konkrétní zjištění z praxe, tak jak se situace bude vyvíjet. Pak je to tedy úloha národních regulatorních orgánů. My tedy opravdu prosazujeme jejich nezávislost, kterou bychom rádi ještě posílili v celé řadě oblastí, například pokud jde o rozpočtovou autonomii, mandát a podobně. Národní regulatorní orgány také musí sdílet tedy určité základní kompetence, aby tam, kde dochází k interakci, bylo jasné, že se všichni opíráme o jednu jednotnou zkušenost. Myslím, že jsem překročil časovou lhůtu. Každopádně tedy děkuji paní předsedkyni, že mi umožnila se vyjádřit. Děkuji mnohokrát Antony Vilenovi, který už nás navštívil mnohokrát. Není to poprvé, co Diskutujeme o obsahu návrhu komise a v tomto okamžiku máme už určitou představu um, o určitých definicích, uh, o tom, o co vlastně jde. Teď je tedy uh, čas pro zpravodaje. Uh, já jsem vlastně teď tedy v eh, podobné situaci jako náš předseda Jerzy Buzek, protože předsedám a zároveň jsem zpravodajka, takže si musím dát eh, slovo sama sobě na několik minut, potom eh, dostanou slovo i další zpravodajové, pan Tošenovský, pan Zorino a pan Bony. A potom zahájíme diskusy i s účastí všech dalších kolegů. Já nechci hovořit dlouze. Chtěla bych říci, že musíme mít na paměti, že asi po deseti letech teď diskutujeme o novém rámci pro eh, odvětví elektronických komunikací. Začalo to předtím vlastně v roce 2007, teď je rok 2017 a je neuvěřitelné, jak moc se toto odvětví za těch deset let změnilo. Tohle tedy musíme mít na paměti a obecně já z toho mám takový dojem, že eh, pokud jde o návrh komise, tak eh, má celkem velkou podporu u eh, většiny zúčastněných stran. Samozřejmě v některých aspektech jsou rozdílné názory, ale ve srovnání s předchozími eh, a ještě staršími návrhy dnes tento návrh si získal podstatně lepší podporu, než jak tomu bylo v minulosti. Klíčovým bodem je nutnost, aby Evropa eh, nestratila eh, ten, ten vysokorychlostní trend ve společnosti a proto je také nebez, ne, ne, nezbytně nutné, aby naše připojení bylo posíleno, rozšířeno tak, jak ho potřebujeme z hlediska rychlosti, kvality. A v tomto smyslu je třeba um, aby tyto právní předpisy eh, vlastně skloubily jednak hospodářskou soutěž, jednak zájmy spotřebitelů, jak tomu bylo v předchozím rámci. To by měla být taková zásada. Eh, samozřejmě také třeba investovat do infrastruktury. A Myslím, že vedle těchto investicí do infrastruktury je to moudré rozhodnutí. Antony Vílen vysvětlil, jak v těch jednotlivých ustanoveních eh, komise navrhuje různé způsoby stimulace těchto investic. A myslím, že přes tu obecnou dohodu stále tady ještě je prostor i pro vstupy parlamentu, který může, řekněme, lépe vyladit některé aspekty, pokud například zvážíme spolu investování, tak tam je celá řada věcí, eh, kde se ještě dá dělat víc. Ale nejenom v tomto ohledu. Já tedy pracuji na své zprávě, samozřejmě Eh, poslouchám, dělám si poznámky a myslím, že tady je prostor pro parlament. Určitě máme eh, mnohé co říci eh, i v této diskusi. Na závěr své intervence chci ještě zmínit spektrum. To je skutečně uhelný kámen tohoto textu, této regulace. Zase se snažíme dosáhnout dohody s radou, což je výsledek, který, kterého jsme nikdy v minulosti nedosáhli u TSM ani dříve, dříve. A myslím, že tady je takový nový faktor, který by nám mohl dát naději. Jak říkal Antony, to je tedy horizont plného rozvoje 5G. Pokud nepřijmeme vhodné rozhodnutí v tom konečném výsledku ohledně koordinovaného řízení spektra a harmonizace některých klíčových otázek, tak pak vlastně eh, realita eh, nás dostihne a ovlivní to 5G eh, a dostaneme se tak do méně konkurenční pozice v rámci globálního hospodářství. Konkurenceschopnost a, naš, a růst našeho hospodářství se prostě bez toho neobejde, protože to všechno je vedeno digitální transformací. A pokud nebudeme mít zdroje na tuto digitální transformaci, tak eh, se dostaneme do složité a znepokojivé situace pokud jde o budoucnost evropského hospodářství. Takže teď je úkolem parlamentu snažit se eh, na toto tlačit. Máme vynikající východisko díky návrhu komise. A za necelé dva měsíce budeme moci tedy diskutovat na základě návrhu eh, komise, mého návrhu a budeme moci vést v parlamentu diskusy. A já jsem si jistá, že ta diskuse eh, také přinese mnoho dalších ještě podnětů pro tuto úpravu. Takže tolik prozatím a dám slovo panu Tošenovskému, který je zpravodajem pro Berek. <coughs> Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jako zpravodaj eh, pro Berek eh, považuji hlavně za důležité co nejúžeji spolupracovat s dalšími zpravodaji napříč celým tím velkým balíkem, který, který projednáváme, protože Eh, je důležité udržet návaznosti těch jednotlivých materiálů. Navíc ještě už dnes eh, právě ve směru k Bereku přibyly eh, v rámci trialogu přibyly další úkoly a povinnosti pro Berek z roamingu, kde Berek bude sehrávat velmi významnou roli právě v prověřování jednotlivých dopadů toho přijatého, přijatého návrhu. Eh, velmi oceňuji a souhlasím s návrhem eh, komise, eh, kde se hovoří o tom, že je potřeba posílit berek jako takový, kdy je velmi důležité to, co sehrává velmi důležitě, a to je jeho profesní, vysoce odborný názor, nezávislý názor na fungování celého systému eh, je potřeba si uvědomit, <clears throat> že takto dobře fungující eh, agentura, kde nemáme, nemáme pocit, že by docházelo k silové, silovému překlápění jednotlivých hráčů, myslím si, že velký dar do budoucna, který bychom měli co nejvíc eh, zachovat. <clears throat> dnešní realita ani eh, kodex, kodex eh, který dnes eh, máme na stole, vlastně nemění to, že máme 28 telekomunikačních trhů, kdy je potřeba zohlednit jejich specifika, nezávislost těchto národních regulátorů a vlastně jsme to si už i vyzkoušeli v tom velmi složitém trialogu, pokud se jednalo o roaming. Proto tuto nezávislost Bereku je potřeba z mého názoru velmi bránit a chránit, protože aby se nám nestalo e, změnou tak, aby se nám zkomplikovala situace v Bereku zvýšenou byrokracií, zvýšenou administrativou a ztratili bychom tu výraznou odbornost a nezávislost názoru, že ten trh, tak jak je dynamický, obrovsky se rozjíždějící, a samozřejmě i z hlediska biznisu objemu peněz velmi silný eh, pozice Bereku je potřeba chránit. Eh, velmi souhlasím s tím, že je už neodpovídající pozice eh, Berek Office, který už neodpovídá těm požadavkům, který je a je potřeba posílit právě Eh, právě tuto pozici eh, Office, aby byl schopen zvládat všechny ty požadavky. Na druhé straně eh, skutečně nesouhlasím s tím, že by došlo ke změnám Bereku jako velké všeobjímající agentury a ztratil by se nám ten nezávislý, silně odborný názor, který díky tomu Berek může, může dávat, ať již parlamentu, komisi, členským státům, a dochází i k té e, velmi dobré koordinaci na úrovni národních regulátorů. E, proto velmi děkuji panu Vílanovi za, za ten návrh, který máme na stole s tou jedinou připomínkou, že e, jako zpravodaj a jak koordinuji a snažím se i se svými kolegy, vidím určitý problém, tak abychom ne, nedostali se do zbytečné byrokratické struktury Bereku s jeho, jeho, jeho postavením v současné době. E, proto by mě i zajímal názor pana Vílena, e, e, jak, jak on vidí právě tu určitou poddimenzovanost kanceláře v Rize, která skutečně je nedostačující a můžeme narazit někdy i na Eh, určité, určitou nedostatečnost této, eh, této kanceláře. Jako Berek, myslím, eh, splňuje jinak skutečně ten, ten velmi, velmi složitou materii, která se i často těžce vysvětluje, ale jejich odborný náhled je pro nás velmi cený. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A teď pana Zorino. Penso que todos estamos de acordo que é muito urgente e prioritário concluirmos. Myslím, že se asi všichni shodneme na tom, že eh, musíme eh, nějak konkretizovat eh, ten digitální trh. Už jsme zaznamenali, že chceme-li toho dosáhnout, nestačí jenom změnit právní úpravu nařízení směrnice. Je třeba, aby evropští občané eh, to vnímali tak, že digitální jednotný trh je něco navíc, něco, co eh, ovlivní jejich každodenní život. Něco, co přinese prospěch jejich každodenním životům. A tohle je nejobtížnější právě v dnešní době eh, takové eh, technologického přechodu nebo přímo technologické revoluce, eh, kdy se musí měnit naše hospodářství, mění se povaha digitální společnosti. Tento text Evropské komise je velice důležitou iniciativou, protože díky tomu bychom mohli udělat takovou pilotní práci, která vlastně bude určitým vzorem mm, všichni občané by díky tomu měli skutečně z toho mít prospěch. Mělo by to být pro ně něco zásadního, důležitého. Já jsem si vyslechl zástupce Evropské komise a eh, mluvil jsem i se zástupci jiných institucí. Byl jsem na plenárním zasedání hospodářského a sociálního výboru, výboru regionů, eh, mám schůzky se stínovými zpravodaji, eh, diskutovala jsem s různými aktéry a 30. ledna jsem již poskytl svou první verzi zprávy. A chtěl bych eh, vlastně zdůraznit několik klíčových prvků mé zprávy, protože ta moje zpráva by měla ještě vylepšit eh, eh, zprávu komise. Je třeba tedy vycházet z zkušeností, které již máme, respektovat eh, technologickou neutralitu, geografickou neutralitu, respektovat různé eh, ekonomické podmínky. Ale je tady ještě další věc, kde nemůžeme být neutrální. Ten přístup musí být kvalitní a musí být zaručen. Měli bychom mít také nějaký sdílený model autentifikace pro celou EU. Ty procesy by měly být jednoduché, tak, aby eh, všichni lidé k něm měli snadný přístup. Měli bychom si stanovit eh, priority jako inkluze, soudržnost, je třeba také zaručit zeměpisnou vyváženost. Nemůžeme trh nijak pokřivovat. Pokud existují eh, kvalitní nabídky, eh, ať už veřejného nebo soukromého sektoru. Je třeba zajistit udržitelnost. Musíme umožnit, že eh, vlastně projekty budou zahrnovat i některé doplňkové projekty, na které budou vyčleněny zvláštní finance. No které přispějí ke zjednodušení přístupu evropských občanů. Pokud jde o timing, to je taky důležitá proměna. Tato práce je zásadní eh, chceme-li naplnit cíle, které jsme si vytyčili eh, s touto eh, mm, pilotní prací. A potom by se to mělo vlastně něco takového eh, replikovat i v dalších odvětvích digitálního trhu. Jak jsem říkal, hovoříme s různými aktéry a snažil jsem se, aby v mé zprávě nebo respektive, aby moje zpráva umožnila jednání, která možná budou složitá, ale doufejme rychle. Jednání tedy s dalšími institucemi a doufám, že tato pilotní práce eh, se realizuje ještě eh, v letošním roce, protože tak bychom potom mohli eh, vlastně vytvářet přidanou hodnotu na evropském digitálním trhu. Já doufám, že se mi to podaří a doufám, že tedy se mohu tady spolehnout na spolupráci všech kolegů. Děkuji vám. A teď čtvrtý zpravodaj, pan Bony. V jeho případě eh, mu dáme víc času než ostatním, protože bude reagovat i na některé eh, úvahy eh, pana Vilana a kromě toho bude tedy prezentovat návrh zprávy o gigabitové společnosti a 5G. Zatím ta zpráva je dostupná jenom v angličtině, ale je už k dispozici a dávám mu tedy slovo. Děkuji velice, Pilar. Je tady dobré, že opravdu zapojíme všechny zpravodaje, protože tohle je balíček, takže je důležité, abychom spolupracovali a vysvětlili si různé aspekty naší práce. Všichni víme, jak důležité technologie 5G jsou. Víme, že je to nejenom tedy další krok k digitální revoluci, ale v návrhu zprávy také hovořím eh, o tom, jaký důležitý generační přesun směrem k 5G jde. A snažím se zdůraznit, jaký přínos to bude mít pro společnost, tak aby ta vize 5G se stala realitou. To je samozřejmě důležité. a 5G se soustředuje právě na tyto cíle a opatření. Existuje několik klíčových požadavků potřebných pro implementaci 5G. Za prvé je třeba tedy mít pravidla zaměřená na budoucnost a zároveň na podporu investic a inovací, a to na základě vyhodnocení a to tak, aby naše infrastruktura byla konkurenceschopná. Proto tady potřebujeme zjednodušit právní rámec, zavést flexibilní metody spolufinancování a také rovné podmínky a to i v těch odlehlých evropských oblastech a také podmínky, které zajistí návratnost investic. A je třeba vzít úvahu tedy nejenom tu hospodářskou situaci, ale také společenský dopad. Je třeba tedy vyhodnotit poptávku po službách a produktech na bázi 5G, co to tedy znamená pro všechna průmyslová odvětví a pro nás, pro všechny. protože sítě 5G přispějí k transformaci toho, jak se podniká ve všech základ, zásadních sektorech dopravě, výrobě, zdravotnictví, automatické výrobě, virtuální realitě, zdravotnictví, vzdělávání a tak dále, protože tyto sítě umožní používat nástroje virtuální reality a zároveň nabízet, nabízet služby šité na míru, které zlepší životy našich občanů. Potřebujeme mít seznam všech přínosů pro lidi a tedy také seznam dopadů 5G a je třeba pracovat na, této, eh, na zvýšení této eh, poptávky po 5G. Konečně technické systémy musí eh, mít možnost pracovat v celém rozmezí frekvencí od 1 GHz až po 100 GHz eh, s potenciálem 300 GHz do budoucna. Frekvence 3 až 6 GHz a nebo 10 GHz umožňuje nabízet extrémní a kapacitu ve vysoce zatížených oblastech. 700 MHz v rámci evropské harmonizace spektra bude naprosto nezbytných pro sítě 5G po roce 2020. také tedy v souvislosti eh, s normou VOC 19 bude třeba vybrat nejvhodnější technologie, ať už to bude eh, kabel, satelit a podobně, tak abychom zajistili společný přístup pro všechny. A to tedy alespoň k pásmu 100 MB do roku 2025. To všechno se vyžádá tedy velké investice do stávajících sítí i intenzifikaci provozu mobilních sítí. Je třeba mít jasný časový rámec a také informace o zapojení všech zainteresovaných skupin. Je důležité spolupracovat se všemi zainteresovanými skupinami a zajistit adekvátní investice k naplnění podmínek ve potřebném časovém rámci. Klíčem je harmonizace eh, procesu přidělování spektra. Členské státy musí pochopit, že je třeba vyhnout se eh, náhodným roztříštěným řešením a rozhodnutím. Máme-li dosáhnout cíle 5G, je tedy třeba zajistit efektivní spolupráci Evropské komise všech zainteresovaných agentur a institucí eh, a také orgánů státní zprávy i na té regionální úrovni a také konečných spotřebitelů. Konečně tedy zajištění, zajistění přístupu na sítě VLAN, a to i formou investic státního rozpočtu všude tam, kde je to nezbytně třeba. A je třeba, aby se tento požadavek objevil v příštím víceletém finančním rámci na rok 2020 až 2027. Tady je třeba použít finanční nástroje, včetně dotací, máme-li řešit problém eh, k zavedení přístupu k vysoce kvalitnímu internetu ve venkovských oblastech. Ale samozřejmě nejprve se musíme snažit motivovat soukromé investory, ale potřebujeme i podporu ze stranu veřejnosti. Konečně potřebujeme také soudržné a dobře nasečospané iniciativy na úrovni místních společenství a regionální tak aby se tedy posílila eh, spolupráce mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími. První krok je naprosto klíčový. A k tomu je třeba vydat doporučení konkrétní pro jednotlivá země, která zdůrazní přístup na báze několika různých technologií a osvětlí regulatorní kroky. Konečně je třeba nezavírat oči před problémy, které zavedení těchto technologií přináší, například sociální vyloučení starší generace občanů anebo lidí žijících v odlehlých venkovských oblastech. Potřebujeme tedy zároveň investovat i do zlepšení digitální dovedností našich občanů a je důležité, aby to bylo součástí akčního plánu, který představí vlastně všem spotřebitelům, jaké výhody sítě 5G přinášejí. Za osmé, vzájemná součinnost a standardizace a vývoj integrovaných řešení jejich testování a spouštění pilotních projektů je nezbytné ve všech sektorech a zemích. Zároveň musí existovat také časový plán standardizace v každém odvětví. Za deváté, poslední bod, je třeba být otevřený a nezapomínat eh, přizvat ke stolu jakéhokoliv potenciálního partnera, tak abychom měli akční plány, které eh, povedou k lepšímu přístupu eh, malých a středních podniků k této šířce pásma a je také tedy třeba podpořit ty nejlepší investiční modely. To je způsob, jak podpořit zavádění 5G, tím, že budeme prosazovat nejenom vizi, ale také schválíme legislativu, která umožní převedení této vize do praxe. Děkuji. Such, I must say, eh, very good. Děkujeme. Děkuji za tuto velice velice komplexní a užitečný popis situace. Já teď předám slovo kolegům, kteří eh, požádali o slovo. Začínám s paní Karasovou. Děkuji. Obecně mohu podpořit přístup komise ve snaze podpořit hospodářskou soutěž této oblasti a dále sjednotit jednotný trh jsme na půdě výboru ITRE, takže mám tady konkrétně i několik otázek. Pokud jde o kód, komise nebo kodex komise tedy správně říká, že různý způsob, jakým je implementována legislativa v členských státech, stěžuje přeshraniční spolupráci, na druhé straně připouští, že situace v členských státech se výrazně liší, takže je velmi obtížné harmonizovat a je třeba být flexibilní. Mě by zajímalo, jak si přesně komise tuto flexibilitu představuje a jaké záruky tady jsou pro jednotné řešení. Jenom dva příklady. Počet případů komunikace mezi dvěma stroji a nebo mezi osobami je měřeno různě v členských státech, ale trh komunikace mezi stroji roste a e, aby mohl dále růst, potřebujeme volný tok dat po celé Evropě, ale k tomu se musí postavit i národní regi- regulatorní orgány a není to zatím regulováno na evropské úrovni. Za druhé, komise stanovuje určité povinnosti při zavádění nových síťových prvků, a to na úrovni malých a místních projektů, ale je to zatím roztřištěné, čili jak chce komise zajistit konzistentnost a právní jistotu. A konečně, pokud jde o flexibilitu versus konzistentnost, jedním z cílů je zachovat eh, konkurenceschopnost vidí tu komise prostor pro deregulaci, například pokud je o pravidla o spolufinancování? Národní pravidla jsou v tomto ohledu velmi striktní a je otázka, zda lze opravdu spolehat pouze na bilaterální dohody o spolupráci. A já, budu, já se vyjádřím i k Bereku, protože tady jsem stínová zpravodajka. Pokud jde o Berek, mě nezajímá debata, zdali potřebujeme Evropskou agenturu nebo ne, ale Má otázka směřuje k reformě evropského jednotného trhu. Některé příklady ukázaly, že evropské agentury byly eh, převedeny na úroveň z instituce na úroveň Evropské agentury, ale nebyly vlastně vybaveny k nějakým konkrétním zásahům v realitě. Byly zubé. Čili jak tedy chcete zajistit dodržování některých klauzulí, eh, včetně například dodržování roamingových poplatků, jak budete řešit případné spory mezi zeměmi, zvláště mezi malou a velkou zemí, čili je komise přesvědčena, že Berek je skutečně vybaven všemi potřebnými pravomocemi, aby mohl kontrolovat eh, zavádění tohoto nového návrhu do praxe? Bohužel není mikrofon. Děkuji velice. Já mám připomínku. Off. Okay. Um, I would like to comment on the 5G report of Mr. Já se chci vyjádřit ke zprávě 5G pana Bonyho, protože jsem stínovou zpravodajkou. Všichni víme, že naše moderní digitální společnost je tedy především o té konektivitě. Jestliže nebude propojen internet věcí, jestliže nebude možné dívat se na naši oblíbený televizní program z jakéhokoliv přístroje, jestliže nebudeme moci ukládat své fotografie na e-cloudu, tak nebudeme prostě schopni žít, protože konektivita to je moderní kyslík. A já zajdu ještě o krok dál a řeknu, že tedy konektivita vysoké rychlosti je kyslíkem. Bez ní už nemůžeme žít. A samozřejmě stále rostou objemy dat, které je třeba přenášet, roste také počet těch jednotlivých entit. Na bázi 4G propojeme lidi, na bázi 5G věci. Takže to tedy, tady také bude docházet k exponenciálnímu růstu a proto si myslím, že tedy vysoká míra propojení je naprosto zásadní pro úspěch naší digitální ekonomiky. Pokud chceme zůstat konkurenceschopní v globálním měřítku, musíme být tedy společnost, která operuje na bázi gigabajtů a to vysokou rychlostí. A je důležité tedy, aby alespoň jeden gigabit za, se, za sekundu byl evropským občanům a podnikům k dispozici co nejrychleji. A 5G je tedy naprosto zásadní pro a, další rozvoj digitální společnosti. Zavádění těchto sítí se, se vyžádá společné investice soukromého a veřejného sektoru. Peníze z veřejného sektoru to sami nezvládnou. Musíme tedy pracovat na několika věcech. Bylo zmíněno, že jde především tedy o ten meziodvitvový přístup. Nejde tedy jen o eh, operátory telekomunikací a satelitů, ale jde také o všechny další odvětví, která by měla spolupracovat. Všechna tato odvětví by se tedy měly experimentálně zasadit o spolupráci tak, abychom mohli využít přínosů této technologie. Provozovatele telekomu by měli investovat do 5G, samozřejmě musí to být stimulující. Tady se musíme soustředit na naše regulatorní prostředí, tak abychom oprav, aby tady bylo opravdu příznivě nakloněno inovacím a investicím. Je třeba také nadefinovat eh, základní pravidla tak proto, aby tyto investice byly návratné. A je samozřejmě zajistit také, je třeba zajistit také příslušný úsek spektra, aby to vůbec bylo možné. Pan Bonny mě už nějakou dobu zná, takže ho asi nepřekvapí, když budu opakovat, že budu bojovat za každý gigabit. Děkuji. Then uh, we have Mr. Kelly, please. Pan Kelly. Yeah, thank you very much, madam. Děkuji. Všichni se asi shodneme že je potřeba pracovat na digitálním jednotném trhu a následně tedy i zavádět sítě 5G. Celá řada venkovských oblastí v mé rodné zemi není dobře propojena. A toto nabízí možnost skutečně revoluční změny převratných změn tedy i v té venkovské společnosti. I na venkově stále více lidí tedy eh, funguje online. A to znamená, že i venkovské oblasti mohou být plně zapojeny do fungování digitalizované společnosti. A jestliže na venkově bude k dispozici 5G, pak tedy bude možná i plnohodnotná eh, komunikace. Je tedy důležité, aby vysokorychlostní internet byl k dispozici všude a je také důležité být konzistentní. Za druhé, tohle je evropská iniciativa a já tady děkuji komisi a všem řečníkům a také svému kolegovi panu Bonimu, který upozornil na ty oblasti, na který, ve kterých musíme obzvláště spolupracovat. Ale důležité bude tedy spolufinancování z evropských zdrojů. Pan Bony říká, že prostředky na to by měly být vyčleněny v příštím víceletém finančním rámci, ale mě by zajímalo, jestli máte nějakou strategii na to, aby se evropští občané dozvěděli, co je vlastně k dispozici, co to znamená. Nebo to bude jako s Brexitem, Budete nadále ukazovat prstem a říkat, že všechno dobré vymyslel Westminster a všechno špatné přichází z Bruselu? Je třeba se poučit z Brexitu a přijít s takovou novou dimenzí a představit tuto práci jako úspěch, protože my jsme úspěšní, ale nikdo o tom takhle nemluví. Hovoříme o internetu věcí, o propojení věcí, ale také evropští občané se musí cítit napojeni na ten evropský projekt a to je tedy způsob, jak toho dosáhnout. Nemůžeme nadále tolerovat, že členské státy kdykoliv je něco dobrého, předstírají, že to vymysleli sami a všechno špatné přichází z Bruselu. Děkuji. Paní Kopulematy. Thank you, Chair. Uh, I think the opportunity... Děkuji, paní předsedkyně. My uh, máme uh, skvělou příležitost tady hovořit všichni najednou o tom balíčku. Uh, pan Bony tady mluvil o 5G. Já vidím, že i kodex pro elektronické komunikace je v této věci zapotřebí, kde jsem s tím novou zpravodajkou a ta uh, strategie uh, 5G e, e, znamená, že je třeba pokryt i venkov. My se právě na tom, o to snažíme při práci na kodexu protože ta strategie nemůže zůstat jen na papíře, musí být zavedena do praxe co nejrychleji. U toho kodexu máme uh, Eh, samozřejmě eh, napjatý harmonogram, protože pokud kodex eh, bude pokulhávat, to by nebylo dobré, aby třeba ten text o 5G byl připraven dříve, takže my musíme tady mezi sebou spolupracovat napříč nejen politickými skupinami, ale také napříč těmi zprávami, protože nejde od sebe oddělit. My vlastně v tom eh, kodexu pro komunikace budeme definovat určité služby. IMCO se do toho také zapojí a je třeba také se zamyslet na strukturou Bereku. Eh, máme vlastně zvláštní zprávu pro Berek o tom, jak bude fungovat. A proto si myslím, že je dobré eh, tady si vytvořit ten celkový Eh, obrázek, abychom si to příliš nes, neškatulkovali. Eh, je třeba vlastně usnadnit život podnikatelům. A klíčovou otázku tady je, jak moc můžeme podnítit investiční programy a e, já zaznamenávám velmi rozdílné názory, když se scházím se současněnými stranami. To je věc, tady, kterou musíme e, se zabývat velmi bedlivě. E, také bychom měli vytvořit texty, které budou odolné vůči času. Myslím si, že budoucnost nepředstavuje jenom velké globální společnosti, že tam vlastně Evropané nepřežijí. Já si myslím, že i Evropané mohou využít svých inovací, propojení, Eh, místních telekomunikačních služeb. Ano, je tady prostor po zlepšování telekomunikací. Mělo by to vést i k zlepšení investic, zlepšení produktivity investic, ale je tady spousta dalších věcí, které můžeme udělat. Třeba zdravotnické aplikace. Eh, to je velice zajímavé. Pokud máte dobré připojení a dobrou technologii, tak tam je vynikající využití. Nebo vzdělávací systémy, nebo ty cloudy. To všechno eh, navzájem spolu souvisí a já doufám, že budeme mít tu odvahu eh, to dát nějak všechno dohromady. Eh, ten telekomunikační rámec vlastně musí přispět ke konkurenceschopnosti, neměly by být žádné monopoly a je to prostor, kterému bychom se také měli věnovat. Pak je tady také otázka přidělování spektra. A to je možná moje konkrétní otázka. 25 let, pokud o to budou rozhodovat národní regulátoři, tak si myslím, že to je dost dlouho, pokud se to přidělí na 25 let a pak se zjistí, že to třeba nefunguje dobře a že ta firma ne- nepodává dobré výsledky. Jak se tedy na to díváte, to prodloužení tohoto času pro udělení spektra a toho, jak vlastně potom reagovat, když třeba firma nebude plnit své eh, povinnosti. To bychom měli zvolit opatrný přístup. Děkuji, paní Berner. Dank, ich möchte... Díky. Já bych eh, chtěla mm, poděkovat mm, zpravodajům, chtěla bych hovořit o zprávě pana Bony. Myslím si, že je to dobrý návrh, myslím si, že budeme moci dobře spolupracovat. A ještě jednou srdečně děkuji zástupci komise. Já myslím, že je jasné, že toto má eh, obrovský význam, tedy zvláště rozvoj 5G. Je to důležité z hlediska vzdělávání podniků, ale z hlediska prakticky celé společnosti. V podstatě to skýtá nové možnosti a perspektivy. Některé tyto možnosti se objevují ve zprávě pana Bony, inovace v i zdravotnictví, digitalizace, průmyslu, zábavná elektronika, ale v neposlední řadě také nové možnosti vzdělávání pro studenty, pro žáky a žákyně. A samozřejmě je tady také eh, strategický a průmyslový obrovský eh, význam. Já myslím, že si musíme být vědomi jedné věci. Eh, ta, eh, to zasazování se za eh, tuto gigabajtovou společnost a za rozvoj 5G eh, vyžaduje pevnou strukturu. Já si myslím, že tady nám je vše jasné, že je tady velký význam také vlákna. A myslím si, že tady se hovořilo také o venkovských oblastech. A tady mám určité obavy. Komise navrhla investiční program, který pokud bude dobře fungovat, tak bude poskytovat možnosti eh, obyvatelům eh, těchto venkovských oblastí eh, a tyto oba nástroje, o kterých hovoříme, ovšem vedou k tomu, že tady máme ještě mnoho otevřených otázek. souvisí to také s tímto kodexem. A Eh, jde o to, jakým způsobem směřovat k této společnosti, takzvané gigabajtové společnosti. Já tady vidím určité riziko. Ehm, riziko digitálního rozdělování společnosti. Za prvé, mezi městskými oblastmi a venkový, venkovskými oblastmi, kde je velký rozdíl z hlediska digitalizace. A pak je tady také velký rozdíl z hlediska evropských členských států a jejich chuti investovat. Takže eh, dochází zde eh, k velké propasti nebo rozdílům z hlediska digitalizace v rámci jednotlivých regionů. Já si myslím, že tady je eh, určitá výbušná situace, která by se mohla v budoucnosti projevit. Musíme si toto uvědomovat u všech těchto problematik. Musíme si říkat, jaké podměty tady musíme zajistit z hlediska plošného využívání, z hlediska plošného využívání kapacit a sítí. Děkuji. Děkuji vám. Pan Telička. Ah, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Já jsem měl několik poznámek, ale vlastně už mi to kolegové vzali z úst. Uh, takže já se zmíním jenom o Wi-Fi, kde jsem novým zpravodajem. Taková obe, takový obecný komentář. Řada z nás již tady nadnesla problematiku důležitosti návrhu komise v různých dalších odvětvích. Já si myslím, že významné je, že tato sada návrhů se projeví i v jednotlivých politických návrzích komise, v každém legislativním návrhu komise, který nějak souvisí s digitálním prostředím, se zohlední právě ten přínos, že to bude fungovat i obráceně. A my to samozřejmě sledujeme na některých výborech, v některých odvětvích eh, že vlastně komise se chová, jako kdyby digitální prostředí neexistovalo, není tam ta vazba a neuvědomuje si eh, tu eh, kvalitu eh, služeb, které toto může přinést. Takže bych skutečně ocenil, aby tento přístup napříč odvětvími měli i ostatní členové kolegia. Teď konkrétně k tomu Wi-Fi. Nejprve jsme to vnímali trochu se smíšenými pocity tady v parlamentu. Někteří z nás říkali, no tohle je prostě program vedený jenom PR Eh, ano, někdy to ten dojem vyvolává, ale já nevidím problém eh, s tím, že něco je třeba vedeno eh, popudem z PR, ale musíme si uvědomit i některé další předpoklady. Základní iniciativa, a my už jsme o tom diskutovali i s vašimi kolegy, pokud to tedy vytvoří nějaký uh, Eh, impuls, který je zapotřebí zvláště v těch členských státech, které neodvádějí příliš mnoho práce, pokud jde o dostupnost a přístupnost Wi-Fi na veřejných prostorách. Měl by to být tedy takový vzor, impuls a potom ten tříletý program by měl E, skutečně smysl. Vím, že někteří kolegové už se zabývali tím, jak by se to dalo prodloužit. Můj názor je, že by to mělo být prostě taková jednorázová akce, která vytvoří ten impuls a potom by se měly vytvořit podmínky pro to, aby na to členské státy navázaly sami už bez evropských financí. To já vidím jako klíč e, k úspěchu. A proto se budu snažit e, něco, co nebude přímo kondicionalita, to tam asi by bylo těžké vložit, ale byl bych rád, aby komise zajistila, že členské státy ne na jiných eh, projektech, ale obecně systematicky, koncepčně na to navážou, aby skutečně tento impuls se využil a abychom skutečně viděli, že Wi-Fi bude široce dostupná nejen ve veřejných prostorách. To je jedna věc. Potom, pokud jde o tu tříletou údržbu. Já to docela chápu, tu logiku, tak jak mi to bylo vysvětleno, ale musíme zajistit, že investice 120 milionů prostě nepřijde v něveč. A poslední poznámka, kterou mám, pokud jde o konkurenci, tam nejsem znepokojen, to jsou marginální věci, eh, ale chtěl bych zajistit, abychom měli spravedlivé regionální rozložení těch prostředků. Samozřejmě ne, nemůžeme financovat něco, co by bylo nepřipravené, ale měli bychom to takto rozprostřít. Omlouvám se, musím nyní odejít. Není to tedy z nezdvořilosti, ale máme ještě další povinnosti. Děkuji, říká předsedkyně. A nyní paní Sander. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, lituji, že jsem dorazila trošku později, a nemohla jsem si vyslechnout celou diskusi. Jako stínová zpravodajka bych chtěla pohovořit o Wi-Fi pro Evropu. A chtěla bych hovořit o hm, jaksi výhodách této iniciativy. Tato iniciativa je důležitá a měli bychom ji podporovat. Program bude financovat eh, rozvinutí Wi-Fi v městech a také ve věsnicích Evropy aby se umožnilo občanům bezplatně surfovat a mít veřejný přístup k Wi-Fi. Můj kolega právě připomněl, že někteří se domnívají, že se především jedná o komunikační akci. Já si myslím, že potřebujeme také komunikovat a potřebujeme symbolická opatření, abychom zviditelnili tuto akci Evropy ve prospěch zavedení eh, veřejného Wi-Fi. Pro mě Wi-Fi pro Evropu má být jakýmsi pilotním projektem, aby se právě jaksi zneutralizovaly ty rozdíly, které existují mezi jednotlivými územími. To znamená rozdíly mezi venkovem, městem, ale také rozdíly, které existují z hlediska škol a veřejných prostranství. Měli bychom nyní konkrétně upřesnit některé body společně s komisí z hlediska podmínek uplatňování tohoto plánu, protože jsou tu ještě stále některé otevřené otázky. O jaký skutečný eh, rozpočet, který je k dispozici, se jedná? Jaké vesnice nebo obce tady budou eh, způsobilé a jakým způsobem tedy bude fungovat fungování, jak má být jednoduché a rychlé a hlavně, jak bude možné dobře rozdělit toto financování v rámci Evropské unie. Takže jsou tady ještě některé otázky, na kterých musíme zapracovat. Pro mě silné Wi-Fi v Evropě by nemělo být jenom jakýmsi showroomem pro města, ale měla by to být skutečná podpora internetu pro všechny v Evropě, internetu, který by byl dobře rozložen. Děkuji a na závěr pan Krasnodebsky. Děkuji. Mě požádala paní Bojsut, abych tedy eh, přednesl její příspěvek. Ona je stínovou zpravodajkou pro připojení k internetu v místních komunitách a bohužel se dnes nemohla zúčastnit a požádala mě tedy, abych přečetl tady její komentář, který je velice kritický, eh, tak eh, možná eh, to bude trochu oddělené na jiné náladě, ale asi kritika je také důležitá. Takže dívá se velice kriticky na návrh komise, Eh, ohledně připojení Wi-Fi. Domnívá se, že to je jenom reklamní snaha Evropské komise, která si takto chce koupit srdce evropských občanů. Návrh byl předložen bez posouzení dopadu. požádala jsem, požádala jsem komisi o informaci, kolik eh, lidí z toho bude mít prospěch, ale komise nebyla schopná odpovědět, protože to prostě sama neví. Eh, my jsme už zaznamenali eh, tedy bezplatné eh, jízdenky na vlak, bezplatný roaming a teď bezplatné Wi-Fi. Naši občané bojují s ekonomickou krizí, zatímco Evropané se snaží takto uplácet, aby si získali veřejnou podporu. Tento návrh nebyl obsažen v pracovním programu komise, což potvrzuje, že se má jednat jenom o jakousi reklamní snahu, o které rozhodl Junckerův tým a daňoví poplatníci e, tedy e, pro nás hlasují a zaslouží si tedy něco lepšího. Nicméně domnívám se, že evropské finance by měly být využity e, k strukturálním změnám, k investicím do vysokorychlostních sítí. Tyto investice mají silný pákový efekt a mohou přispět k tomu, že EU se změní na gigabitovou společnost. 120 milionů eur by se mělo vynaložit zodpovědněji a efektivněji. V mnoha městech se už bezplatné Wi-Fi poskytuje, zajišťuje to vláda nebo soukromé iniciativy a hrozí, že evropské peníze budeme dávat malým vesnicím, kde ten dopad bude minimální. Je toto efektivní eh, výdaj? Nebylo by lepší investovat do nových technologií, jako je výzkum v oblasti 5G, to je něco pro pana Bonyho, tak abychom byli lépe připraveni na na další vývoj internetu věcí. Takže omlouvám se, že to je taková kritická připomínka, ale prosím, přihlédněte k tomu. Well, now before pass... Než dám slovo panu Vilémovi, aby celou debatu uzavřel, dovolte mi zmínit hned několik věcí. Za prvé, Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. v úterý v poledne. A ještě chci zmínit, že parlament má problém s technickou kvalitou návrhu u sdělení. Komise, musím říci, už vydala jedno korrigendum, ale i tak ten počet úvodních ustanovení v různých jazycích se liší mezi 200, je tam tedy 279 až 285 eh, neopravených chyb podle jazyka a ten recast ještě nebyl dokončen. Ten, tyto problémy vznikly proto, Tyto, tyto problémy je třeba tedy řešit urychleně, aby naši členové nepracovali každý na jiném textu a tím se prostě eh, nespozdila celá ta práce. Eh, ten časový rozvrh je velmi nabitý a potřebujeme co nejrychleji nalézt konečné řešení. A nyní dám slovo panu Halmovi. Děkuji paní předsedkyně a zpravodajko zároveň. A děkuji také všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a ostatním členům za jejich připomínky. Dovolte mi začít tou poslední připomínkou. Měla jsem to říct na začátku, my jsme vděční parlamentu i jeho službám kdykoliv nás upozorní na jakékoliv problémy, včetně tedy těch jazykových. To se samozřejmě musí řešit opakovaně a my na tom budeme nadále pracovat. Máme tedy jeden problém, který eh, je trošku téměř trapný v tom digitálním věku ale náš software parlamentní a tedy a software komise nejsou kompatibilní. A samozřejmě na tom ostatním budeme pracovat. Máme málo času a napitý program. Dovolte mi tedy zareagovat pouze na některé připomínky zvláště na otázky, které byly položeny přímo komisi. Asi bych měl začít eh, poznámkou k té iniciativě Wi-Fi pro Evropu. Mezitím se ta debata samozřejmě rozběhla, ale abych tedy reagoval na připomínku Shauna Kellyho, je samozřejmě důležité, aby Evropská unie propagovala svoji práci, ale naše práce na Wi-Fi a tak dále nelze tedy omezit pouze na tu nutnost propagace. Je důležité také občanům vysvětlit, o co jde, jaký to pro ně má přínos. A já si myslím, že v rámci projektu Wi-Fi pro Evropu to přesně tak děláme. Snažíme se vytvořit tedy inovativní projekt, který bude možné opakovat i jinde. A veřejné orgány členských států eh, ovšem jsou tedy zodpovědné za to provádění. My můžeme pouze celou věc rozběhnout. My se tedy snažíme, aby se celá věc rozběhla a zvláště v těch oblastech, kde tedy ty aktivity veřejné nebyly ještě tak rozvinuté. Já si myslím, myslím si, že tedy ty problémy, o kterých jste tady hovořili, celá, celá jejich škála, pokud eh, tady sahají o toho, že používání těchto sítí musí být pro občany příjemné. I až po to, jak nadefinovat vysokokapacitní sítě. Samozřejmě je tedy třeba hledat kompromis mezi kvalitou sítě, která je k dispozici, ale není možné tedy odepsat ty hůře propojené regiony. Tento program není tedy přímo nástrojem politiky soudržnosti, přesto je důležité tedy představit jeho přínosy a ty přínosy musí být hmatatelné. A tady asi komise má ještě co dělat, aby tedy dodržela své slovo. A teď přejdeme k oblasti. A ještě jedna věc která se týká tedy té, toho programu Wi-Fi pro vás, totiž otázka, jestli je to jednorázová věc, nebo jestli se to bude eh, opakovat, tato iniciativa, to samozřejmě závisí na tom, jak, vyho- jak bude hodnocena naše práce. A zdali tady bude skutečně přínosná pro všechny ty komunity, o které jde. Pokud je o nařízení Berek, a tady pan Tošenovský vystoupil a správně zdůraznil přednosti fungování národních regulatorních orgánů, to tedy, jak se v nich vlastně soustředuje ta technologická expertíza a zkušenosti členských států. To není možné spochybňovat. Zároveň však máme celou řadu zpráv, včetně zprávy tohoto parlamentu, které uvádějí, že je třeba věci jaksi důrazněji nastartovat a rozběhnout. Tak, aby Berek fungoval jaksi na té evropské úrovni a ne jen na bázi toho nejnižšího společného jmenovatele. Potřebujeme mimo jiné, aby tedy zaměstnanci Bereku byli vybaveni e, tou technologickou expertízou a e, zkušenostmi. Bude třeba posílit personál Bereku tak, aby měl, byl vybaven všemi těmi klíčovými kompetencemi. Není tedy možné spolehat se pouze na členy. Paní poslankyně Kalašová se ptala, jestli Berek bude vybaven e, schopností reagovat důrazně, zdali nebude bez zubí. Tady samozřejmě zase je třeba tady pracovat na zachování určité rovnováhy, protože tady ta, ten tlak ze strany ostatních členů Bereku je také velice důležitým faktorem. Jinak tedy vlastně jsou ty pravomoce Bereku eh, zasáhnou velmi omezené. Ale ve snaze nalézt rovnováhu mezi tím, co je nezbytné, nezbytnou tedy konzistentností fungování jednotného trhu a přizpůsobením se národním či uh, o, místním okolnostem, jsme se věnovali tedy velice důležité problematice opravných zásahů na domácích trzích. Tady tedy budeme, tady národní regulatorní orgány budou nuceny zasáhnout pouze pokud komise i Berek. Protože tedy ten národní regulatorní orgán zná nejlépe specifika dané země, čili bude nucen jednat pouze pokud se na tom shodne zároveň komise i Berek. A in, tak tedy svoji reakci přizpůsobí těm národním a místním potřebám. Pokud jde o ty další záležitosti, My jsme si poznamenali, že spektrum je oblastí, ke které se ještě povedou velmi důležité diskuze. Těšíme se samozřejmě na jakákoliv zlepšení textu. Je to oblast, kde je třeba vyvážet různé zájmy, tedy těch různých zainteresovaných skupin. To znamená, že tedy něco si mezi sebou dohodnou aktéři samotní, ale někdy je třeba, aby zasáhl národní regulatorní orgán a zajistil trvale udržitelnou konkurenceschopnost. Pokud jde o připomínku ke spektru, to je velmi eh, vhodná otázka. Jsou-li licence vydávány na 25 let, co se pak stane, pokud to nedopadne dobře? Ta otázka je pertinentní dnes. Dnes tedy vydáváme licence na 12 až 15 let a to je tedy také docela dlouhá doba na to, pokud by se něco mělo skazit. My eh, tady k tomu, my to řešíme například vydáním různých souvisejících podmínek, které tedy umožní regulatornímu orgánu zasáhnout, pokud není spektrum plně využíváno, pokud je dále obchodováno. Regulátor může přijít také s velice konkrétně nadefinovanými podmínkami pokrytí. může totiž vést k tomu, že pokrytí není dostatečné, ačkoliv spektrum k dispozici je. Samozřejmě tady ta kombinace licentování, délky trvání a dalších bezpečnostních záruk je velmi důležitá. Pokud jde o pokrytí a tedy tu digitální propast, na kterou tady upozorňovala celá řada členů, tady musím říct, že neexistuje prostě nějaké kouzelné řešení, někdy se to prostě opravdu z hospodářského hlediska nevyplatí, ale my se snažíme dbát na to, abychom vlastně přilákali trh. Kdekoliv je prostor pro podnikání, tam se začne podnikat. A proto považujeme toto za jeden z hlavních nástrojů, který nám umožní nasměrovat to podnikání tam, kde se nabízejí příležitosti. A konečně k 5G. Tady mohu pouze říci, že komplexní charakter toho, jak tedy pan Bony eh, strukturoval svůj příspěvek, eh, vlastně vyčerpal všechny témata. Já už nemám, co bych tomu ještě dodal. Já vám děkuji, děkuji. A nyní vám ještě připomenu, že příští zasedání bude 27. Eh, odpoledne a 28. od 9 do 10. Ne, bude celodenní. A to je všechno. Tím končíme. Děkuji. Děkuji vám všem a děkuji tlumočníkům. A děkuji komisi. I didn't say that I was for